Uh, Přeji vám všem dobré odpoledne. Prosím, usaďte se, místa je dost i pro návštěvníky. Srdečně vítám všechny, kteří se chtějí zúčastnit. Eh, my jsme trošičku měli spoždění, abychom tady naplnili všechny formální požadavky. takže také e, máme web streaming, čili e, vítáme všechny ty, kteří nás sledují online. My víme, že tato slyšení jsou hodně sledována a já si myslím, že dnes, dnes odpoledne to tak bude, Samozřejmě se to bude zajímat eh, zvláště ty, které zajímají otázky uznávání, vzdělávání, regulátory a podobně. Eh, Všechny vás srdečně vítáme a eh, přejeme si, abyste byli zapojeni co nejvíce. Povede to tady mm, kolegyně Bernard Benio Eh, která za chvíli dostane slovo. Samozřejmě můžete jít také na naše webové stránky a pokud se budete eh, chtít být s námi v kontaktu, můžete nám poslat e-mail a my vám naopak zašleme potom eh, náš takový bilten, který vydáváme pravidelně a můžete se stát přítelem našeho výboru. Takže my tedy Eh, budeme mít toto slyšení. Nejdříve dostane slovo naše zpravodajka Bernadette Vernio a pak budeme mít eh, dvě, dvě části. První bude modernizace eh, požadavků na školení či vzdělávání a máme tady čtyři experty. A poté ve druhém zasedání budeme se zabývat profesionálními kartami. Každý řečník prosím, aby se omezil maximálně na 10 minut. A já tady vždycky kolem deváté minuty na vás zamávám, abyste věděli, že už se váš čas blíží ke konci. Takže eh, já se omlouvám, že tady budete mít takové časové omezení, ale chceme, aby se dostalo na co nejvíce eh, řečníků. Takže Později také něco řeknou naši poslanci, kteří se zabývají těmito, toto problematikou. Takže nejdříve dám slovo eh, naší zpravodajce paní Bernadette Verňo a děkuji také všem těm, kteří se účastnili organizace této naší akce, tohoto našeho slyšení. Eh, Bernadette, máte slovo. Pět minut. Merci, monsieur le président. Eh bien, je voulais vous dire que vám, pane předsedo, a vítám všechny. Jsem nesmírně ráda, že vás mohu tady všechny přivítat. Není tady příliš mnoho poslanců, ale je tady celá řada odborníků, expertů a jde o slyšení, které probíhá v souvislosti s, s navrhovanou směrnicí na, o uznávání odborných kvalifikací v Evropě. Je to téma nesmírně aktuální, především v době ekonomické krize, kdy se zvyšuje nezaměstnanost, především u mladých lidí, kteří nemají před sebou pozitivní budoucnost. Je proto eh, naším úkolem eh, si uvědomit, že mobilita tohoto typu je právo, která může pomoci také naší ekonomice. Důležité je, aby taková mobilita pracovníků probíhala v, eh, v situaci, která je podložena právní jistotou. A proto chci poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům, kteří nám nabídli eh, řadu významných kontaktů eh, na odborníky pro toto slyšení. Děkuji proto také všem odborníkům, kteří přijali naše pozvání a také, kteří nám kladli otázky, eh, aby se seznámili s touto podrobnou problematikou, složitou problematikou, například rozdílnost systému vzdělávání, školství, dalšího vzdělávání a odborného vzdělávání. Dále problematika ehm, a aplikace ehm, možností při vytváření evropského profesního průkazu, jakožto eh, užitečného a efektivního nástroje pro eh, občany Evropy. To je velice důležité, protože této souvislosti právě druhý panel v našem slyšení se bude věnovat této problematice. První návrh eh, vznikl již v roce 2007 a dnes jsme se posunuli trošku dál. Tehdy eh, neby, si lidé nedovedli přesně představit, jak tento profesní průkaz bude vypadat, ale vidíme, že zaznamenal velmi pozitivní uh, E, vývoj a proto se můžeme na Evropský profesní průkaz brzy těšit. Chci také poděkovat všem e, pracovníkům, kolegům ve výboru IMKO, děkuji Malcolmovi děkuji také Sebastianu Pan Ogovi a e, děkuji dalším kolegům za laskavou pomoc, efektivní pomoc a v této souvislosti bych tomuto kolegovi chtěla zvlášť poděkovat. Zmínila jsem rozmanitost v Evropě. To souvisí s hlavními body uznávání odborných kvalifikací. Je proto nezbytné, aby tato rozmanitost i složitost, ale také bohatství se promítlo také v Evropě z hlediska geografického. Evropa eh, je proto zastoupena v eh, hlavních eh, směrech, tedy severých východ, západ a také jsou zastoupeny různé rezorty a také obecné názory. Doufám, že se můžete těšit na bohatou diskusi, budete se moci podělit o své zkušenosti a názory a proto všem přeji zajímavé slyšení a doufám, že bude místo pro naslouchání i pro dialog. Děkuji. Uh, Děkuji, Bernadette, za tento úvod a také za to vedení, kterého jste se ujala v naší práci. Tak nyní eh, začínáme první zasedání. Eh, měli byste, měli byste mít ve složkách eh, biografie našich řečníků, takže já jenom velmi stručně. Takže já nejdříve tady vám představím všechny řečníky a potom se do toho pustíme. Takže první paní Beata Cholevka, která je eh, ředitelkou oddělení eh, vychovatelek a eh, a porodník asistentek Polského ministerstva zdraví, dále Sára Schönemakers, ano, máme tady paní jazyk, takže paní doktorka Sára Schönemakers, která přednáší na univerzitě v Maastrichtu na, v oblasti hmotného eh, práva evropského mezinárodního práva. Dále doktor Zlatko Fras, eh, předsedající Evropské unii eh, zdravotnických odborníků a dále doktorka Vera Erdman, ekonomka na Kolínském institutu pro hospodářský výzkum. Začneme tady paní Cholevskou, máte 10 minut. Panie przewodniczący, ja tylko e, pragnę e, Děkuji. Um, chtěl bych říct, že ten, ten způsob, jak jste vyslovil mé jméno, to skutečně dopadlo náramně dobře. Ono je těžké diskutovat o pozitivních změnách v souvislosti s aktualizací této směrnice, aniž bychom přitom nevynechali také jeden moment a totiž abychom nepřemýšleli o obecných cílech této směrnice, tedy to, co charakterizuje tuto směrnice od té doby, co byla přijata. Celkově můžeme říci, že hlavní cíl této směrnice je konzolizace vnitřního trhu Evropské unie, vytváření dobrých podmínek pro mobilitu pro účastníky trhu. A těmito účastníky trhu to jsou představitelé nejrůznějších profesí v Evropě. Jsem zde dnes proto, abych pohovořila hlasem porodních eh, sester a zdravotních sester a pohovořila o problémech, které mají v této profesní skupině. Lepší využívání volnosti trhu, to je cíl směrnice. A všechno, co ve směrnici je napsáno, sleduje právě tento cíl. A skutečnost, že tato směrnice vznikla v jednotném dokumentu, tedy směrnice pro vzájemné uznávání profesních kvalifikací a stejně tak vytváření a eh, stanovení svobody poskytování služeb, tak to byl velice složitý komplexní proces. Jak těžké to bylo a jak komplikované to bylo, se projeví také tím, že konsolidace trhu nastává a probíhá v 27 členských zemích a v souvislostech s celou řadou nejrůznějších profesních skupin, a jsou jich stovky. Modernizace směrnice 2636 po několika letech aktualizace, tak tady se ukázalo, že ta aktualizace je potřebná. Totiž ukázalo se, že je zapotřebí některé věci změnit. Možná ne ve všech oblastech, ale co se týče většiny profesních skupin, tak mám na mysli takové, které jsou potřebné v Evropě a bez nich se neobejdeme, tak tam je zapotřebí změny. Ty myšlenky této změny jsou uvedeny ve sdělení komise z roku 2011. Jsou to důvody obecného charakteru, ale také často důvody naprosto pragmatické, které se které vyplývají z aplikace konkrétních nových právních předpisů. Další změnou vnitřního trhu je to, co v současné době musí přijít. A z toho důvodu jsem nesmírně ráda, že dnes v tuto chvíli zde vedeme debatu týkající se změny této směrnice a také týkající se konkrétních návrh, návrhů, se kterými přichází. Změna této směrnice by měla, sledovat k posí, měla by sledovat k posílení svobod trhu a nejdůležitější je volný pohyb osob. Za druhé je to pokrytí potřeb pracovních sil právě v oblasti zdravotnictví, neboť i zde v Evropské unii je velká potřeba. Chtěla bych říci, že každý z nás někdy v životě potřebujeme zdravotní, potřebujeme zdravotní sestru nebo porodní sestru, A mnohdy je tomu tak, že nejprve jednáme s lékařem, avšak potom potřebujeme služby buď zdravotní, porodní sestry nebo ošetřovatele, pečovatele a proto tato oblast je v Evropě velice důležitá a mělo by si jí dostat dobrých podmínek. Vzájemné uznávání profesních kvalifikací a zjednodušení zkrácení procedur při tomto uznávání celkově představuje zlepšení situace pro ty, kteří hledají práci a také pro ty, které tyto pracovní síly chtějí zaměstnat. A to je také smyslem a účelem tohoto podujatí. Chtěl bych se zmínit o některých záležitostech a sice především co se týče zdravotních sester a porodních sester. Článek 31. Tady je předpis 12 ročního vzdělávání pro možnost vykonávat činnost zdravotní sestry či porodní sestry. To je předpoklad, který předpokládá tato směrnice. A ve článku 40 odstavec 2 se tento předpis, respektive tato podmínka nachází ještě jednou. A my si nesmírně, my hodnotíme tuto změnu takovýmto způsobem. Já jako představitelé této profesní skupiny se domnívám, že je to krok správným směrem, neboť tato směrnice se zajišťuje to, že budeme mít vyšší kvalifikační úroveň, která se také projeví na kvalitě poskytovaných služeb. Tato změna byla zapotřebí proto, aby bylo lepší, aby bylo možné provádět lepší komparaci těchto kvalifikací a tudíž také vzájemné uznávání. A domnívám se, že v tuto chvíli budeme mít k dispozici srovnatelné kvalifikace, které je možné srovnávat a které je možné uznávat. A tím se zlepší situace zdravotních sester. pokud budeme mít skutečně prokázané tyto doby vzdělávání. Aproximace kvalifikací v evropských zemích zdá se být důležitou mezi evropskými zeměmi z toho důvodu, že evropský systém transferu, tedy systém ECTS, tedy systém transferu, také má svou, svou úlohu, i v něm jde o lepší uznávání a Většina vzdělávání pro zdravotní sestry probíhá na, univerz, na univerzitní úrovni. Dále, akty přenesené pravomoci týkající se CV, týkající se CV porodní sestry. A předpisy a podmínky týkající se jejich zkušeností. Tady máme 30 let. I to je věc, bez které se neobejdeme, protože i zde musíme počítat a držet krok s pokrokem v oblasti zdravotnictví. A pokud se podíváme na tuto dobu, tak v tako, za takovou dobu technologický pokrok velice pokročil. To znamená určité, určité osvěžení znalostí, pokud od výkonu této práce uběhlo 30 let, je ale bez toho se neobjedeme, protože je třeba seznámit se s novým know-how a všechno toto je třeba regulovat. Důležité přitom je, že v rámci k aktu přenesené pravomoci zde žádají řečnici, aby hovořila trošku pomaleji. Tedy z tohoto důvodu je důležité, aby při vypracování aktů přenes, přenesené pravomoci byly také konzultovány příslušné profesní oblasti. Další podstatní, podstatná změna, která se nachází v návrhu směrnice, respektive k návrhu ke změně této směrnice, abychom to řekli přesněji, a tak to je doba vzdělávání tří let, tedy nejméně 1600 hodin vzdělávání které je třeba absolvovat. A i to je nutná změna a je nutné, aby tento právní předpis byl vykládán takovým způsobem, že aby to umožnilo skutečně co možná nejkvalitnější odborné vzdělávání těchto profesních skupin. A pak je tady ještě jeden další bod, o kterém bych chtěla pohovořit a sice právě s ohledem na naši zemi, na Polsko. A sice tady se jedná o kvalifikaci a o podmínky uznávání kvalifikací polských zdravotních sester. Polsko v této oblasti předložilo návrhy týkající se zdravotních sester. A z části je třeba říci, že tyto návrhy nebyly v souladu se smyslem a účelem této směrnice. Mnohé z mých kolegyň, mnoho zdravotních sester a porodních sester, které znám, v zásadě jsou velmi spokojeny s tím systémem, který dosud existoval. A pokud v tuto chvíli dochází ke změně, ke změnám eh, ve vzdělávání a požadavcích na kvalifikaci zdravotních sester, pak v takovém případě ta situace by se měla ještě dále zlepšit. A já se domnívám, že jsem tím zmínila ty nejdůležitější body této směrnice a stejně tak doufám, že jsem nevyčerpala dobu, jež mi byla dána k dispozici. Ano, přesně jste tuto dobu dodržela. Děkuji. To... Děkuji vám. Děkuji vám za tento skvělý úvod a za to, že eh, jste se tam podělila o eh, své zvědomosti. My teď budeme mít další tři prezentace a jako další to bude paní doktorka Sara Schenemacher, která se bude zabývat problematikou přístupu k regulovaným profesím. Dobré dopoledne, děkuji vám, pane předsedo, za pozvání a eh, chci se zastavit u dvou aspektů, které jsou nyní v návrhu komise. Je to na druhé straně částečný přístup a pak částečná kvalifikace. Eh, ty koncepty zní, jako kdyby byly stejné, ale eh, pokud hovoříme o částečné kvalifikaci, znamená to, Eh, lidé s ne zcela ukončeným vzděláváním, lékaři, architekti, právníci a chtěli by eh, dokončit své vzdělání v hostující země. Mělo by to být nyní v principu možnost, možné. A pokud je řeč o eh, částečném přístupu, hovoříme o profesionálech, kteří mají úplnou kvalifikaci ale chtěli by aspoň do určité míry praktikovat to, co se naučili v jiné zemi. Například eh, právník, kdo je specializován na eh, vlastnictví nebo na eh, otázky nemovitostí, tak chce to praktikovat v cizí zemi a chce se prostě specializovat na určité, určitou část, určitý výsek. Eh, pravidlo je tedy to, že částečný eh, přístup není tedy eh, první volba. Pravidlo je takové, že jestliže máte profesionální kvalifikaci v jedné zemi, tak v té druhé zemi byste se měli nejdříve usilovat o plnou, plné uznání. A to znamená, že pokud budou Eh, rozdíly, pak můžete vykonat nějaké ty vyrovnávací zkoušky. Eh, to znamená, že eh, tam, kde ty rozdíly jsou překonatelné, pak by to takto mělo být a měli byste usilovat o plné uznání. Tam, kde rozdíl mezi vzděláním v obě, obou zemích je příliš velký, pak ti kandidáti budou muset absolvovat celý program a pak eh, by tedy mohli mít ale také jenom částečný přístup. Ta vyrovnavací opatření, ta by skutečně mělo jít opravdu o dorovnání, nemělo by to znamenat začínat eh, eh, začínat úplně znovu. Třeba u techniků všem rozdíly mohou být velmi velké, takže tam by možná bylo třeba začít jaksi téměř od nuly. Třeba u kolegia eh, inženýrského, což se stalo tedy v jednom případě. Eh, to byl tento případ. Eh, přičemž je třeba ještě říci, že omezení nebo odmítnutí částečného přístupu může být de facto omezení volného pohybu. Také může vést tento režim k k určitému omezení nebo deformacím. A e, to znamená, že e, aby tam, kde je ten částečný přístup nežádoucí, tak tam se může stát, že jediné, jediná možnost e, bude zakázat částečný přístup. Lze to tady regulovat také třeba určitými tituly a to znamená, že se třeba nestanete plným členem, právním členem profesní organizace, ale prostě dostanete jenom částečnou licenci. Eh, třeba eh, v některých eh, členských zemích v Lucembursku není ani univerzita právní a to znamená, že se zde mohou ucházet o práci také lidé, dejme tomu, z Belgie a tam stačí jenom eh, jakési ty dorovnávací kompetenční zkoušky. Další jsou tady pojistky. Částečný přístup může být odmítnut, eh, pokud jsou zde důležitější důvody v obecném zájmu. Takže každá členská země by se měla rozmyslet, proč mají svoji profesi regulovanou a jestli z toho tedy vyplývá nějaké, nějaký důvod eh, odmítnutí částečného přístupu. Pokud se týče demografie, pak eh, může být eh, nezbytná část, nezbytné částečné uznání. My víme, že třeba eh, v roce 2010 eh, Německo eh, hledalo inženýři, inženýry a muselo se také pohlížet po sousedních zemí. Čili opět žádá to tady určité pojistky. Jednak je třeba, aby byly bylo plné uznání, druhá možnost je částečné uznání, za druhé profese by měla být prováděna pod titulem eh, z, dom, z domovské země. A teď máme další věc. Já bych ještě chtěla něco říci o částečné kvalifikaci. Zde se směrnice uplatní pouze tehdy, kdy mají profesionálové úplné vzdělání. To znamená, eh, že my máme toto úplné vzdělání stanoveno národním právem a to znamená, že eh, je, jsou zde možné určité stáže. A ta směrnice není o tom, jakým způsobem se člověk dopracuje k diplomu, ale je pouze o jeho uznávání. Je možné požádat o nějakou stáž v členské zemi jiné, pokud tedy eh, nejsou výrazné eh, rozdíly ve vzdělávání v hostitelské a v domovské zemi. Eh, jinak tedy může ta hostitelská země vyžadovat uplatnění nějakých kompenzačních opatření. To znamená, že je třeba zvážit eh, žádosti nových žadatelů a eh, posoudit je. To samozřejmě není nic snadného a je potom třeba také se ohlížet na profesionální schopnosti a dovednosti. Čili mm, nemůže tady docházet k automatickému odmítání. Pokud by ovšem eh, ta vyrovnávací opatření byla přehnaná ze strany nějaké členské země, eh, tak eh, tady je třeba taky pojistek. CCEV, e to je ta evropská organizace profesionálů, se k tomu trošku vyjádřila. Dále podle eh, boloňských eh, pravidel by to mělo být tak, že vždy bude mít přednost eh, evropské pravidlo. Může se stát, že studenti nevědí zpočátku, kde budou pracovat, tedy v které zemi. Nicméně třeba v oblasti matematiky to nemusí být tak důležité. Podstatné je, aby společné základy byly studovány na úrovni alespoň bakalářského studia a potom specifické, specifičtější by mělo být studium potom na magisterské úrovni. Eh, pokud je vzdělání příliš eh, spjaté s národním systémem, tak samozřejmě těžko podporuje mobilitu. Jsou to členské země, jsou to profesionální organizace, které určují, eh, které, eh, co bude vlastně třeba, jaká jsou ta kvalifikační kritéria. Eh, na Maastrichtské univerzitě se například možno studovat společný základ a na dalších univerzitách také. A tak vlastně dojde k tomu, že bude mít opravdu evropské profesionály, evropsky vzdělávané lidi, kteří eh, studují v jedné zemi a budou plně uplatnitelní v zemi jiné. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much indeed, Dr. Děkuji mnohokrát, doktorko, děkujeme také za dodržení časového harmonogramu. Nyní se dostáváme k přednášce doktora Frase, který je eh, odborným lékařem, který bude hovořit eh, o společných zásadách a požadavcích na vzdělání po 10 minut. Eh, dobré odpoledne a jsem velice rád, že mám příležitost představit stanovisko ehm, Evropské unie odborných lékařů a odborných pracovníků ve zdravotnictví. Jenom pár slov k naší organizaci. Ehm, naše organizace vznikla již v roce 58 a patří do ní 35 zemí, 50 specializací. A tento diapozitiv ukazuje základy naší politiky v zajištění kvality péče. My právě vnímáme regulaci ze strany zdravotníků jakožto základ pro vytváření eh, jednotných certifikátů a registrací. Pokud eh, hovoříme o zdravotní péči v EU, tak samozřejmě všichni vědí, že zde platí eh, zásada subsidiarity, která je podstatná mm, v poskytování zdravotní péče Evropské unii. A my se však potýkáme s určitými obtížemi v implementaci evropských rozhodnutí, protože i nadále platí také naše vnitrostátní právní předpisy. Všichni jste informováni o současné právní úpravě ve směrnici z roku 2005 a jak se toto aplikuje v praxi. Já se k tomu ještě vrátím, ale hovoříme o jednotlivých větvích uznávání, od automatického uznávání až po předběžné ohlášení a obecný systém. V současné době základním a jediným požadavkem eh, je stanovený počet eh, let, doba vzdělávání, to vychází z přílohy směrnice a O čem tedy hovoříme? Hovoříme o jedné fázi vyššího vzdělávání, které považujeme za součást celoživotního učení. My hovoříme o certifikaci a vydávání licencí, které nastává po postgraduálním vzdělávání, které trvá 4 až 6 let a na tomto místě se jedná o uznávání kvalifikace v tomto bodě dosaženého vzdělání. Co tedy eh, navrhujeme? a co také doporučujeme ve stávající směrnici změnit. A to nezbytnost eh, přejít od vzdělávání na základě eh, absolvovaných let ke vzdělávání založeném na kompetencích. Právě tuto koncepci bychom rádi do směrnice vnesli, je to v článku 49a navrhováno. A my podporujeme myšlenku, aby samozřejmě odborné vzdělávání netrvalo méně než pět let, aby bylo v souladu s Evropským systémem akumulace kreditu, ECTS, eh, ale aby to bylo také zakomponováno do společného systému. My bychom rádi podpořili eh, revizi eh, denominací jednotlivých specializací ve zdravotnictví E, i v té souvislosti, že e, jsou tam speciální ustanovení věnované lékařským a zdravotnickým kvalifikacím. V tomto smyslu e, zpráva poradního výboru věnovaná lékařskému vzdělávání může být vnímána jakožto oficiální dokument Evropské komise, bohužel v praxi nebyl nikdy implementován, přestože je to dokument 15 let starý. Jak tedy vnímáme vzdělávání založené na kompetencích, respektive kvalifikace eh, a uznávání kvalifikací na základě kompetencí. My vnímáme kompetence odborníků ve zdravotnictví v tom smyslu nejenom, že tedy eh, umějí diagnostikovat a léčit pacienty, ale znají celou řadu dalších eh, aspektů. Mají komunikační schopnosti, schopnosti sebereflexe v neposlední řadě. To je také důležité. Existuje několik alternativ. Já vám přednesu informace o dvou. Alternativa jedna by znamenala zavedení společného evropského vzdělávacího rámce pro lékaře, který bude vycházet zhodnocení kompetencí, znalostí, praktických dovedností a profesionálního přístupu formativním procesem, který bude zakončen vydáním diplomu nebo certifikátu jakým způsobem harmonizovat kvalifikace eh, lékařů a zdravotníkům. Je potřeba splnit několik podmínek. Nejdůležitější je splnit podmínky UEMS, tedy Evropského harmonizovaného kurikula pro každou specializaci. Důležité je, aby toto převedly členské státy do svých vnitrostátních systémů. V mnoha směrech už se tak stalo. A je potřeba zajistit, aby všichni odborníci měli stejné klíčové kompetence. A přesně toto se odráží také v návrhu kde eh, jsou vidět také fáze tohoto procesu. Pokud hovoříme o této alternativě, můžeme to formulovat tak, že by šlo o nový dobrovolný nebo fakultativní evropský systém, eh, tedy Voluntary 29, tedy jakýsi dobrovolný 29. režim Jde tedy o systém, který nenahradí, ale pouze doplní existující vnitrostátní právní úpravy a režimy. Znamená to, že ty státy, kde existuje již systém založený na kompetencích, eh, může dojít akreditaci a automatickému uznání okamžitě. Další alternativou je zavedení společných testů a vzdělávání pro lékaře, tedy včetně hodnocení, tak jak to tady vidíte eh, u společného vzdělávacího rámce. To, to je fotografie z akce eh, v souvislosti s 29. výročí Evropského diplomu v anesteziologii, kde řada specialistů požádala o tento společný evropský test. Proč? Protože si to přejí pacienti. Máme tady prohlášení eh, z řad pacientských organizací, eh, občanských organizací v Evropě, eh, které říkají, že vzdělání lékařů nesmí zůstat u kompromisu, hledis, protože mobilitu bychom měli vnímat jako kvalitu. Na závěr bych zdůraznil, tento graf jste viděli již na začátku, nové profesní kvalifikace, respektive směrnice o nových odborných kvalifikacích, eh, která v novém znění vyjde na konci tohoto roku, chtěli bychom, aby došlo k aktualizaci vzdělávacích požadavků a aby byl zaveden společný vzdělávací rámec tak, aby se toto mohlo rozšířit na obě větve, lépe řečeno, Nechtěli bychom eh, narušit automatické uznávání, tak jak to bývá někdy dezinterpretováno nebo mylně vykládáno, chtěli bychom automatické uznávání rozšířit a přejeme si, aby se celý proces zjednodušil. Děkujeme mnohokrát, rádi vám zodpovíme vaše dotazy. Děkuji mnohokrát. Jenom poznámka pro ty, kteří nás sledují na internetu. Zatím jsme nedokázali to technicky zvládnout tak, abychom e, zobrazili jak diapozitivy, tak řečníka, ale diapozitivy tam budou k dispozici později. Budete si je tedy moci promítnout ke slovům a diapozitivy by měly být k dispozici také všledním řečníkem. E, v tomto segmentu je doktorka Věra Erdman, která má také diapozitivy, které Eh, přednáší makroekonomiku na univerzitě v Kolíně a bude hovořit o modernizaci požadavků na minimální vzdělávání a pak budeme mít příležitost, aby se poslanci ptali a pokud chcete být na mém seznamu, tak celá jistě si dovedu představit, že si budou přát stínový zpravodajové hovořit, ale začnu vytvářet seznam řečníků. Máme diapozitivy, paní doktor Kermanové? Zatím ne, ano, už eh, eh, můžete začít bez, než to doženeme. Ano. Děkuji za možnost, že zde dneska mohu hovořit. Ráda bych hovořila o systému duálního vzdělávání, protože plánované modernizace minimálních požadavků profesního vzdělávání v povoláních s automatickým uznáním bude mít velký vliv na to, jak se bude vzdělávat v Německu. Z tohoto důvodu ho pohovořím o významu a výhodách tohoto systému, které máme v Německu. Duální profesní vzdělávání znamená, že běží paralelní vzdělávání ve školách a současně v podnicích. Školy zprostředkávají teoretické a obecné aspekty profese, zatímco v podnicích potom probíhá praktická aplikační část. A zde to platí přitom jak pro teoretickou, tak obecnou část, platí specifické předpisy, co se musí učit pro každou profesi. Tento systém je specifický pro Německo a používá se pouze v málo jiných evropských zemích. Tento duální systém v Německu je cílem mnoha mladých lidí po té, co odejdou ze školy. A to je vynikající. Ano, to je ten, ten správný obrázek. V roce 2006 to bylo 560 5600 lidí, kteří začínali, tedy obrovské množství. A v mnoha profesích přitom vůbec nebylo zapotřebné žádné předchozí vzdělávání. To znamená, že to byli i mladí lidé, kteří měli nižší anebo vůbec žádné vzdělání. Ty vstoupili do duálního systému. A sice 4% všech začátečníků neměli předtím žádné předchozí školní vzdělávání, tedy absolutorem. A stejně tak každý pátý začátečník v roce 2010 měl maturitu. Tedy, o co jde, tak jde o to, že všichni mají za sebou desetiletou školní docházku, což je přibližně dva z pěti začátečníků v duálním systému. V porovnání s počtem absolventů tato skupina je zastoupena velice nadproporcionálně v duálním systému pro duální vzdělávání eh, je zapotřebí kooperujících podniků, které provádějí praktickou část vzdělávání. Přibližně 40 všech podniků v Německu toto provádí. Nejčastěji jsou zde zaměstnáváni, nebo respektive přijímáni studenti, kteří za sebou mají desetiletou školní dosádku. Ty představují přibližně dvě třetiny všech 65% všech mají za sebou základní školu, což je méně než 10 let. To je to pouze devítiletka ve většině spolkových zemích. Duální, systém, duální vzdělání je také vhodné k tomu, aby integrovali, integrovali do vzdělávacího systému ty, kteří mají pouze nižší vzdělání a kteří by mohli být nějakým jiným způsobem znevýhodněny Například jsou ty, kteří vůbec ne, neabsolvovali školu, dejme tomu, a proto je k dispozici pouze 5% takových podniků, anebo jsou to takový mladí lidé, které mají nějaké, nějakou, nějaké znevýhodnění jiného charakteru. Ale stejně tak starší úchazeči, kteří za sebou mají víc než jeden rok od té doby, co absolvovali školu tak ty najdou v mnoha podnicích ještě možnost uplatnění v tomto duálním systému. Integrace mladých lidí do duálního systému způsobuje, že Německo v, v porovnání s tím evropskými země má poměrně málo mladých nezaměstnaných. Systém duálního profesního vzdělávání je tedy důvodem protože k tomu, že nezaměstnanost mladých je v Německu nízká. Na tomto obrázku vidíme, že v Německu přibližně 8% mezi 15 a 24 lety nemají práci, což je nejnižší hodnota ze všech 27 evropských států. V zemích, jako je eh, Německo nebo eh, je Španělsko nebo Řecko, je to téměř každý druhý. V průměru nezaměstnanost eh, mladistvých lidí se nachází kolem 22 díky tomuto duálnímu systému se daří v Německu také získat pro vzdělávání lidi, kteří nemají žádné školní dokončené vzdělávání, alebo které, kteří jsou zdů, znevýhodněni nějakým jiným způsobem. To znamená, že tento duální systém vzdělávání v profesi má pro Německo obrovský význam. Avšak v současné době už v Německu máme jiný problém. Totiž máme nedostatky odborných pracovníků v mnoha profesích a důvodem je demografický vývoj. Máme velice mnoho starších lidí a pouze málo mladších a proto je velice, veliký deficit na trhu práce. Aktuálně jsou tím dotčeny 9, 9, 9 profesí v akademické oblasti a 59 které, nebo 51, který, 51, který, potřebují, který vychází z odborného vzdělávání středního charakteru. To je tedy charakteristikum profesního vzdělávání v Německu v současné době. Především jsou jedná o technické profesi, například jsou to inženýři, stra, stroja, strojaři, elektrotechnici a nebo u těch profesí potom jsou to elektroinstalatéři, frézaři, soustru, soustružníci a tak dále. Další oblast, kterou je toto dotčeno, tak to je oblastnost zdraví, tedy péče o zdraví a pečovatelství. V akademické oblasti se to týká lékařů, kterých je málo, a dále jsou to potom zdravotní sestry, porodní sestry a pečovatelský personál. To znamená, že vzdělávání personálu právě v této oblasti deficitů má neustále větší význam. Patří sem také, jak bylo řečeno, také zdravotní sestry a nemocniční personál a ty jsou těmito deficity dotčeny nejvíce. A proto bylo navrženo, aby předpoklady pro přístup k těmto pomoláním z deseti let byl zvýšen na 12 let školního vzdělání. A to by pro Německo mělo dopad, že v současné době se v duálním systému připravují tyto sestry. To znamená, že to je po deseti letech školní docházky a tedy ten předpis by vedl k tomu, že nakonec ten deficit by byl horší. Neboť těch 12 let, to je další překážka pro lidi, kteří mají zájem o tuto práci, protože v současné, a tím pádem my nemůžeme v současné době eh, obsadit všechna volná místa. To znamená, že tato změna pro německou ekonomiku představuje velkou, velký problém. Modernizace minimálních požadavků je v zásadě věc žádoucí a vítaná, pokud, prová, pokud probíhá adaptací na existující prostředí. Avšak v Německu, co se týče duálního systému profesního vzdělávání, to má potom nedozírné důsledky, protože Němec s ohledem na tento systém je jiný než ostatní evropské země. Tento systém duálního profesního vzdělávání umožňuje mladým lidem přístup těm, kteří o to mají zájem. A nad, především u profesí v oblasti zdravotnictví a pečovatelských služeb jsou to mnohdy sociální a emoční kompetence, které jsou důležité a které nebývají zprostředkovávány základním školním vzděláváním. Nýbrž jsou talentem, které kteří, se kterým mohou přicházet i mladí lidé, kteří neabsolvovali více než méně, alespoň 12 let základního vzdělávání. To znamená, zájem o tyto mladé lidi je. A právě to jsem vám chtěla ukázat, že zde existují obrovské deficity pracovníků právě tam, v těch profesích, které jsou dotčeny zvyšováním těchto minimálních požadavků. Současně se nám snižuje počet mladých lidí a to znamená, že v budoucnosti musíme počítat se ještě vyhr- větším vyhrocením těchto deficitů. To by mělo potom za následek, to zvyšování, to zvyšování minimálních požadavků, že tento problém se ještě dále vyostří, namísto aby se, aby se zvyšovaly minimální eh, pře- po, předpoklady vzdělávání, tak by se mělo zlepšit vyhledávání talentů osob, které jsou pro tuto profesi vhodné. V současné, v současné době se hovoří o tom, že zvyšování minimálních požadavků a zvyšování těch let vzdělávání souvisí se zvyšováním kvality. Ale ono tomu tak není protože v Německu je tato kvalita dána kvality, standardy, které je třeba dodržovat a je to dáno nikoli překážkami při přístupu k té práci, nýbrž způsobem, jak se ta práce provádí. Protože tato práce, která se zde provádí, je v Německu na vysoké úrovni, i když ji provádí lidé, kteří mají méně než 12 let, kteří mají třeba pouze 10 let základního vzdělávání. Proto při přepracování minimálních požadavků existuje nutnost přihlédnout ke zvláštnostem německého systému duálního profesního vzdělávání. Děkuji vám za pozornost. Good, well, thank you very much. Děkuji všem našim řečníkům. Právě jsem se dozvěděl, že díky eh, našim technikům eh, tady teď už eh, máme tu prezentaci k dispozici. My máme na otázky zhruba asi 20 minut a musíme nechat také čas pro odpovědi. Takže já doufám, že pokud eh, poslanci budou disciplinovaní, tak to zvládneme. Takže já bych prosil, kdo má teď otázky paní Legry, potom stínový zpravodaj EPV, pane Buzoj, paní Turanen, taky se chce zapojit. Paní Weisgerbe je tady, ano protože ona vypracovala stanovisko pro výbor pro životní prostředí a ještě paní Weiler a paní Gebhardt. Takže paní Legrip. one minute, if you could, please. Prosím vás na jednu minutu, jestli to zvládnete. One minute. We'll give you a clock just to help you. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem především chtěla poděkovat vystupujícím, kteří už hovořili a přispěli svým dílem ehm, k tomu, abychom si udělali jasný obrázek o celé problematice. Také to bylo nesmírně zajímavé. Eh, já bych eh, chtěla položit otázku a také přednes připomínku. Jednak mě zajímá eh, problematika částečného přístupu. Ehm, vím, že je velice těžké tento částečný přístup definovat a vnímám e, také rezervovaný postoj odborníků právě v oblasti zdravotnictví k tomuto částečnému přístupu. To by mě zajímalo, co si myslí naši odborníci o této možnosti částečného přístupu, který by měl být aplikován a zda vůbec lze aplikovat na problematiku zdravotnictví ale v každém případě děkuji vystupujícím za nesmírně informativní a zajímavá vystoupení. A já bych si tady dovolila ještě říci, že díky tomu budeme mo- moci také bojovat proti nezaměstnanosti mladých Eh, tak jak eh, to zmiňovala, posled, zmiňovala poslední vystupující. Eh, právě toto by mělo umožnit jako součást odborného vzdělávání možnosti těch stáží a to jistě přinese své ovoce v Evropě. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, nyní pan Busovi. Velmi stručně je dobře, že tato důležitá debata probíhá. Je to debata, která má velký dopad na evropské občany. Máme tady pořád ještě problémy jako validace karty, částečný přístup a tak dále. Možná, že eh, budeme se muset pobývat, tedy zabývat otázkou minimálního času stráveného ve vzdělávání, poněvadž eh, nejde o to, abychom měli vždycky stejný počet let, ale je to prostě jinak. Mám otázku, jak vidíte zapojení eh, různých zainteresovaných stran, eh, svazů a tak dále až tedy bude tato legislativa schválena prostřednictvím delegovaných aktů, protože já si myslím, že skutečně je nutné zůstat eh, flexibilní, aby tedy to minimum bylo v těch delegovaných aktech a zajistit to, že všichni stakeholdři budou skutečně dostatečně zapojeni a nic nebude schváleno proti jejich eh, vůli. No a pak samozřejmě je tady další otázka, která eh, taky souvisí s těmi minimální požadavky eh, k těm zdravotnicím v Polsku. Jaké, v Polsku, eh, jaké je tady řešení jazykově? Já tam nechci styčovat nějaké bariéry, ale samozřejmě je třeba zajistit, aby měli alespoň minimální schopnosti tady. Čili nejde o bariéru, jde prostě o to, aby ta, to jejich vzdělání tady v tomto bylo dostatečné. Ano, děkuji. Eh, paní Tonen. Ano, a já jistě, eh, a pokud vám to nevadí, já bych taky ráda, kdyby mohla promluvit Heidi, která je tady celou dobu. Eh, mám otázku na pana na doktorku Edman. Já ten duální systém velice dobře znám, my ho máme v Dánsku, taktéž v Rakousku existuje a je to velmi úspěšný systém. S tím souhlasím, jestli to řekl. Mám tady jenom jednu otázku. Eh, jak tyto systémy mohou být funkční, jak mohou být respektovány, jak mohou být, eh, nebo jak by měly vypadat možná minimální eh, vzdělání, tedy požadavky v EU, eh, prostě jestli je tam ještě nějaká možnost chtít delší období před vstupem do toho vzdělávání, nebo jak. Jenom jeden doplněk. Vy jste se ptal na zdravotnický povolání a zejména tedy eh, styk s pacientem, ale mě by zajímaly také bezpečnostní eh, profese. Eh, dobře, teď dáme slovo paní Weisgerber z výboru pro životní prostředí, ale ještě, ještě bych tedy zkontroloval další seznam řečníků. A nakonec ještě naše zpravodajka, paní Vanio. Ano, pak tady ještě eh, paní Paní Weisgerber na minutu. Ráda bych poděkovala všem řečníkům za velice zajímavé a přínosné přednášky. Především tam bylo několik čísel, které pro mě byly nové od paní Edmanové. Především co se týče těch dopadů duálního systému v Německu a především co se týče nezaměstnanosti mladých lidí. Domnívám se, že to je pro nás velice důležitá věc. A on ten úspěch totiž pouze 8,2% v Německu to hovoří samo za sebe. A proto se domnívám, že je důležité, abychom provedli harmonizaci, která nepovede k tomu, že tyto dobré systémy nakonec budou v problémech. To je tedy určitý jmenovatel, na kterém se, doufám, budeme moci na závěr sjednotit. Přitom musíme mít na zřeteli také to, že srovnatelnost v mnoha oblastech je těžká. Například bych chtěla uzmínit aspekt, že existují velice zásadní rozdíly mezi školním vzděláním, co se týče roku a jak jsou započítávány. Máme různé doby prázdnin, máme různou dobu povinné školní docházky máme velké rozdíly v době vstupu do školního procesu. V některých zemích je to ve čtyřech letech, ve Finsku třeba v sedm. Stejně tak je, jsou tady rozdíly v povinné docházce v mateřské škole, tedy v předškolním vzdělávání. To znamená, je velice těžko tady něco srovnávat. Mnohdy srovnáváme jabka a hrušky. A často se stává, že v současné době už máme uznávání a ten důvodem pro to zvýšení požadavků je, že se zvýšily požadavky, ale stejně tak v kompetencích existují obrovské rozdíly, protože to je upravováno ve členských státech. Máme země, kdy do, dokonce provádí zdravotní sestry diagnost diagnostiku, což v jiných zemích není možné a dělá to pouze lékař. To znamená, musíme říci, že ty, po, nemůžeme ani říci, že ty požadavky se zvýšily všude stejně. I zde existují obrovské rozdíly. Máme tady dva dva, dva, dva, dvě věci. Na jedné straně máme vnitřní trh a tedy srovnávání a na druhé straně máme vzdělávání, která je výsostnou zemí jednotlivých členských států. To znamená, tady právě máme problém, jakým způsobem v Německu udržet duální systém. Mě by zajímala jedna otázka a sice tu směřuju k polské kolegyni, k paní Koljevské, která se pozitivně vyslovila pro to zvýšení požadavků. Já se domnívám, že důležité to už to, co řekl pan kolega Gusoj. Je třeba eh, mít na zřeteli kvalitu toho vzdělávání. A to není cíl této směrnice. A proto si kladu otázku, zda skutečně kvalitu vzdělávání zlepšujeme tím, že se řídíme pouze počtu let ve škole. Já se domnívám, že bychom se měli soustředit na kvalitu toho vzdělávání a proto je ta otázka pro mě, zda je, a proto ta otázka, kolik let předtím chodil do školy, není tak důležitá. Ano, já jsem tady eh, byl velice velkorysý vůči naši zpravodajcem. Teď paní Weiler na minutku, prosím. Um, ich Ráda bych zaprvé trošku kápla vody do toho vína. A sice samozřejmě v evropské komparaci vidět, že ten německý duální systém je velice dobrý, ale měli bychom být upřímní. I ten německý duální systém má celou řadu deficitu, které je třeba zlepšit. A pokud se to chvíli teď nemáme nedostatek pracovních sil, tak máme současně i mnoho lidí, kte- mladých lidí, kteří hledají práci. Eh, mnohdy se stalo, že se učitele kde, kde děti a mladí lidé hodně dlouho čekali, než získali nějakou práci. Mnohdy to bylo tak, že se kde se čekalo naopak na pracovníky několik let, protože nebylo dost vzdělaných, obdobně připravených lidí. To znamená, ne všechny zdravotní profese jsou v duálním systému. Kdyby byly v duálním systému, tak samozřejmě by to bylo snadné. Ale to dělá německou situaci ještě složitější, protože tam nejsou všechny ty profese. Další věc, Rakousko. Je mi to, že tady máme někoho z Rakouska, protože Rakoušani, podobně jako my a Lucembursko, mají podobný systém, co se, co, do, co se struktury týče, a v současné době se zabaví tím, že to změní na evropskou úroveň. A tady by mě zajímalo, jakým způsobem to Rakušané dělají. Možná, že bychom se od nich mohli něco naučit. A předposlední bod. Domnívám se, že to souvisí nejenom s volným pohybem osob a s nedostatkem pracovních sil, kdy diskutujeme o tomto zákoně. Nýbrž důvodem je také to, že chceme učinit tyto profese atraktivnějšími. Pokud hovoříme o zdravotním personálu a sestrách, tak víme, že to nejsou moc atraktivní profese, co se týče podmínek práce a také co se týče odměn za práci. A učinit toto atraktivnějším, tak abychom více mladých lidí dovedli k tomu, aby šli do tohoto povolání, tak to by odpovídalo smyslu evropské směrnice. Všechno toto bychom tedy měli mít na zřeteli, co, když to chceme změnit. A moje otázka se je směřována paní expertce z Kolína, která hovořila anglicky. Ne, německy, omluv, omluv, omluv, omlouvám se, tak jsem měla špatný kanál, já jsem to poslouchal v angličtině. Ale nic, nicméně, přesto, eh, ale přesto i v té angličtině to znělo velice hezky. Moje otázka tedy zní, vy jste hovořila o tom, že členské státy mají právo o partial excess, tedy při uznávání odmítnout vý, výkon tohoto povolání v členském státu. A tady měly být určité pokyny v tom smyslu, aby se to nevykládalo příliš extenzivně. To je podle mě velice důležitá a citlivá otázka. Mohla byste ještě jednou říct, jakým způsobem toto můžeme omezit, aby č- to členské státy nevykládaly extenzivně, nebož také ve smyslu těch, kteří jsou tím dotčeni, dotčeni totiž občanů, kteří chtějí pracovat někde jinde. To znamená, aby i ty měli, aby ti měli také určitou právní jistotu. Děkuji. Děkuji vám. Eh, chci říci kolegům, že máme pouze dvě a půl hodiny a chceme si taky vysechnout odpovědi. Já eh, vím, že je tady velký zájem, ale máme tady ještě další tři přihlášené do debaty. Takže prosím vás, každý máte 30 vteřin na jednu otázku. Nechci dvouminutový úvod a potom 30 vteřin na otázku. Skutečně 30 vteřin. Takže paní Tuan, na 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Mě zajímá toto. Eh, jak podpoříme mobilitu, co proto můžeme udělat, abychom měli prospěch z těchto lidí, kteří jsou schopni eh, splňovat potřeby jiných zemí. Žijeme v době celoživotního vzdělávání, mobilitu potřebujeme, potřebujeme, aby lidé byli mobilní po celé Evropě, Máme v zemích nedostatky úzká místa v oblastech služeb a podobně. Lidé, kteří třeba se chtějí chtějí stěhovat. Čili jak, co můžeme udělat, abychom těmto lidem dali šanci, aby se mohli přizpůsobit. Děkuji vám, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedající. Já bych nechtěla klát otázku týkající se nemoc zdravotních sester, protože těch už bylo hodně, ale mám jinou otázku a sice, a sice ty, ta, ty, ty, ty parciální profese. To je velice důležitá otázka. A v revize jsou zapsáni také, nebo uvedeni také architekti. A já jsem právě dostala dotaz od jednoho krajiného architekta z Německa, který by chtěl pracovat ve Španělsku, ale není uznán. Nebylo, toto, nebylo by toto pro, pro povolání, které by zde mělo být zapracována, protože to je spíš možná otázka pro komisi, ale i tyto otázky bychom měli mít na zřeteli, protože to jsou reálné problémy reálných lidí. Děkuji. No, exactly. Thank you very much for that. Přesně tak děkuji mnohokrát, pan Schwab. Pane předsedo, moje otázka se směřuje k panu Frásovi. Na jedné straně má, mají, členské státy kome, mají členské státy kompetence týkající se vzdělávání, ale současně jde o to, a to je zájem Evropské rady, aby mobilita byla větší, aby propustnost byla větší. A proto moje otázka na základě toho, že už máme nějaké směrnice, neexistuje při realizaci stávajícího státu ve členských státech také potřeba něco zlepšit, protože tedy zlepšit to tak, zlepšit věci, které bychom jinak kompenzovali právě touto směrnici. Děkuji. And, uh, you know, I, I worked, uh, as an další praxí zdravotní sestry a porodní asistentky po dobu 23 let přicházím k této diskusi se slovy, že opravdu vím, o čem mluvím. Ehm, když si uvědomíme navrhované snížení pro uznání vzdělávacích standardů dnes 12 let, my bychom nechtěli, aby se to rozředilo, protože, a tak to chápeme, že by to mohlo nastat, samozřejmě ten, kdo má registraci v, v domovské zemi, která není uznávána v hostitelské zemi, tak problém pro zaměstnavatele vyvstává také i z hlediska příslušných úřadů a z hlediska právních předpisů ochrany veřejnosti v té přijímající zemi. Eh, v této souvislosti by mě zajímalo, jak se v profesi zdravotní sestry uznávají jednotlivé eh, kompetence, především u klinických specializovaných sester. Děkuji, paní Reindes. Eh, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Rápidamente. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit stručně. Tady nás zajímá, přede, pokud hovoříme o nezaměstnanosti mládeže, eh, jak tedy zajistit uznávání kvalifikací a jak by to mělo probíhat máme jednu z nejmladších a nejlépe kvalifikovaných generací a jsou to lidé nezaměstnaní, bohužel. Ehm, jak tedy zajistit, aby se přesouvali do povolání, kde je potřebujeme, například technické obory? Jak řekla kolegyně Evelyn, v Spojeném království s tím je velký problém. Pokud se podíváte například na kurikula, která jsou nutná dodržet pro uznání kvalifikace ve Spojeném království, vidíme, že to jsou velké bariéry. Proč to není všude stejné? Děkuji. Děkuji a ještě než eh, dám poslední slovo, paní Vernio eh, laskavě souhlasila, že svou otázku položí až na konec. Chci jenom ohlásit expertům, že každému dám dvě minuty na odpověď. Eh, to je maximum, co pro vás mohu udělat. Začnu tedy s paní Chalevskou a pak se budu... Paní Hanslik, a máte tedy výhodu také poslední otázky. Děkuji, Malcolm, začínám, mám naděje, zmístit se v čudě. Pokusím se to formulovat ve 30 vteřinách. Ta otázka se týká účelnosti. Definice obecného vzdělávání v této směrnice. Bylo by možné, aby, že by taková definice vyřešila naše problémy, které vyplývají z různých kvalifikačních úrovní v jednotlivých členských státech a dále bychom si měli položit otázku, co z toho by příslušelo Evropské unii a co národním státům. Myslím, že 30 vteřin a zmákla jsem to. Well, I have... Výborně, děkuji. Doufám, že naši experti si to poznamenali. Bohužel jsme to nemohli rozdělit. A proto dám každému z vás dvě minuty a dám také příležitost pro závěrečné připomínky. Prosím, paní Chalevská, dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Děkuji za možnost, že mohu odpovědět na tyto otázky. Poznamenal jsem si ty otázky, které nám nebyly směřovány a byla tady jedna otázka týkající se jazykových požadavků. Rozumí se samo sebou a jest na bílé dni, že jestli chci vykonávat povolání zdravotní nebo porodní sestry, tak, mu, tak k tomu jsou jazykové kompetenci důležité, protože veškeré zacházení s, s pacienty a s dalším personálem, teda celá ta činnost je prakticky velice vázána také na jazykové kompetence. A co se týče směrnice a toho, co je v ní psáno, tak Tady se domnívám, že zaprvé se vychází z potřeby každé osoby v dané profesi, včetně toho, co se týká té jazykové kompetence. Na druhé straně ovšem nesmí docházet z jazykových důvodů k diskriminaci. To znamená, že přístup k určité profesi nesmí být eh, odmítán, pokud určité jazykové znalosti zde jsou. Domnívám se, že to, co je uvedeno ve směrnici, tak to je pro všechny jasné, je to naprosto transparentní a domnívám se, že čistě z lidského, selského rozumu nikdo by nemohl v zahraničí v takovýchto důležitých oblastech vykonávat profesi, aniž by jazyk té země znal. To je tedy k té otázce jazyka. A co se týče kompetencí, a co se týče takzvaného společného CV, tak pokud se podíváme na změny, které byly navrženy do směrnice, tak se tato oblast předpokládá pro akty přenesené pravomoci, což znamená, že tam se budou zabývat v takových předpisech jednotlivými detaily těchto profecí a tady je možné také vyrovnávat rozdíly ve vzdělávání, tak, abychom dosáhli stejné úrovně vzdělání a kvalifikace. Byl uváděn příklad různých kvalifikací zdravotních sester v různých členských státech. Avšak ty příklady by měly být vybrány velmi pečlivě. Pokud například řekneme, že v některých zemích eh, může vystavovat zdravotní sestra také recepty, tak si musíme položit otázku, zda tato kompetence vyplývá ze vzdělání té sestry a nebo z nějakého specifického dodatečného vzdělání. Tady je třeba naprosto jasně rozlišovat. A často tomu bývá tak, že určité dodatkové kompetence vyplývají z dodatečného dalšího vzdělávání a proto je tady třeba porovnávat skutečně to, co je srovnatelné. Bohužel už vás musím brzdit, protože nemáme tolik času, ale srdečně vám děkujeme, nebo jste nám řekla velice mnoho zajímavých informací. A nyní paní Šone Markras. Děkuji mnohokrát za dotazy. Já chci nejprve zdůraznit, že částečné uznání, částečný přístup e, není snadné téma a rozhodně to nebude snadné ani aplikovat v praxi. A proč je to tak složité? Eh, je to především proto, že se bude k tomu přistupovat ad hoc, případ od případu. My proto nemůžeme nabídnout obecný rámec postupu, který bude uplatnitelný na každou profesi, ať už je to ve zdravotnictví nebo v oblasti bezpečnosti, kdekoliv jinde. Spíše to bude společný přístup, který zajistí, aby nedošlo ke zneužití této možnosti. Jak to podniknout v praxi? Za prvé, pokud jsme dali někomu částečné uznání, musíme to odůvodnit, tedy proč tak činíme. A prvním krokem je plné uznání. Pokud eh, neumožníte někomu eh, využít kompenzační opatření, tak musíte vysvětlit, proč tomu tak je. Dalším krokem je uměrnost tohoto požadavku. Tedy znamená to, že to eh, dáváme jenom tehdy, pokud je to naprosto um, nezbytné. A ta poslední poznámka, která zazněla, je také velice na místě. Eh, já jsem zmiňovala, že na úrovni UE nejmáme pravomoci eh, harmonizovat každý z těch aspektů, ale Evropská unie je tady a může podporovat členské státy v zaměření se na společný ne aspekty, které každá profese má, třeba ve zdravotnictví, protože lidské bytosti jsou z biologického hlediska ve všech státech stejné a mm, proto můžeme přistupovat k těm obecnostem. A právě když hovoříme o částečném uznání, tak se to bude týkat specializací. Děkuji. Já jsem zaznamenal dvě otázky pro mě. První se týkala implementace společného vzdělávacího rámce, který byl navržen. A tady souhlasím s tím, že všichni zainteresovaní by do toho měli být zapojeni na vnitrostátní úrovni. My bychom také rádi apelovali na proces formálních připomínek, konzultací z hlediska využití aktu v přenesené právomoci u eh, stanovení těchto vzdělávacích kompetencí a my jsme velmi ochotní účastnit se práce expertních výborů, eh, protože zcela jistě je na místě diskuse o nejrůznějších aspektech. A dalším důležitým bodem je skutečnost, že ano, máme určitá ustanovení, která už platí podle současné směrnice a která se vztahují na uznávání kvalifikací odborných lékařů. Bylo zmíněno, že potřebujeme lepší implementaci. Ano, to je pravda, ale současně bychom chtěli zdůraznit, že je potřeba rozšířit tato ustanovení vzhledem k tomu, že potřebujeme větší transparentnost a větší jasnost toho systému. Právě proto E, to navrhujeme, protože to vnímáme jakožto jakousi generickou problematiku, problematiku, která souvisí s bezpečností pacientů a to je náš hlavní důvod. Děkuji. Děkuji. Nakonec doktorka Edmanova. Ještě jedno, pár slov k tomu, jak to je s těmi minimálními požadavky 12 letí obecného školního vzdělávání a jakým způsobem je to pojato v té směrnici. Dejme tomu, kdyby se tam napsalo, kdyby je tam místo toho nejméně 10 let. A pak je otázka, co to je to všeobecné vzdělání, protože také není srovnatelné. Nejjednodušší cesta by tedy pravděpodobně byla, že bychom to prostě přizpůsobili. Jinak dávám vám zapravdu to, že ne, ten německý systém nefungoval vždy tak dobře tak jako je to dnes, měli jsme takový přechodný systém, jednou něco mezi školou a duálním vzděláváním a ten rozdíl oproti ostatním členským státům je, že tito mladí lidé v této době získali kvalifikaci a nejsou nezaměstnaní. To znamená, že to sice není úplně srovnatelné s odborným vzděláváním, protože tam na tom nenásleduje žádná maturita nebo nějaké podobné uznání, ale přesto je možné to uznávat. Kvalifikace mají. Co se týče zdravotních sester v Německu, respektive vzdělávání obecně, ať už se týká nebo porodní sestry, anebo pečovatelský systém, tak to není typické jako v duálním systému, jako je to v případě elektroinstalatérů třeba ale je to naprosto jiné než v jiných evropských zemí, protože ten podíl praxe je velice vysoký a těto lidé studují nikoli na univerzitní úrovni, ale přímo na praxi ve špitálech. A tím se Německo výrazně odlišuje od ostatních zemí. A ještě někdo slovo k pracovním podmínkám a odměnám za práci u tohoto personálu. Rozumí se samozřejmě, že v porovnání s jinými profesem, je to možná důvod ke zlepšení, ale co bychom měli na zřeteli, že pokud se zvýší, zvýší, zvýší ty překážky, ty bariéry, než se k tomu profesální povolání dostane, tak také to bude atraktivnější. Děkuji. Děkuji mnohokrát, zasloužíte si potlesk za to, že jste to tak krásně pojali. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a vím, že budete i nadále sledovat celou diskusi. Já bych nyní zahájil druhou část, která bude věnována Evropskému profesnímu průkazu. Také bude mít eh, každý řečník 10 minut. Máte také jejich životopisy. Začneme Markem Sílem, ředitelem ehm, a tajemníkem Rady zdravotníků ve Spojeném království, pak náměstkyně ministra eh, školství, kultury a tělovýchovy, eh, paní Margarita Nunes, eh, a pak Giovanni Bartarelli, který se věnuje problematice ochrany dat a Arno Messler, který Eh, je zpravodajem HSV pro uznávání odborných eh, kvalifikací a je také generálním tajemníkem Německé asociace, Spolkové asociace svobodných povolání. A nakonec Dirk Vochar, který je generálním tajemníkem Evropské federace asociací inženýrů e, a v této souvislosti jsme od něj dostali také vzorky brožury, na to se velice těšíme. E, tak nejprve dáme slovo Marku Sílovi na 10 minut. Dobré odpoledne. Já bych na úvod chtěl poděkovat e, výboru za pozvání na toto zasedání. Rada odborných eh, zdravotníků se věnuje regulaci eh, zhruba 300 jednotlivců a k těm profesím eh, patří fyzioterapeuti a psychologové. Jakožto odborníci se zajímáme o praktickou aplikaci směrnice, Evropský profesní průkaz řeší dvě otázky. Jednak, jak sdílet informace, to za prvé, a za druhé, praktické implikace uznávání profesních kvalifikací. Potenciální eh, výhody jsou mnohé pomohou odborníkům nejenom se přesouvat, ale také vykonávat praxi po celé Evropě. Zároveň to umožní zaměstnavatelům ověřit eh, profesní kvalifikace těchto pracovníků a také urychlit proces uznávání. Eh, ten koncept eh, průkazu se vyvinul od takové plastikové karty až k elektronické kartě a tento vývoj vítáme. Vznikla celá řada řídicích skupin skupina výborů, které stanovují, jak by tento průkaz měl v praxi fungovat. E, členy těchto výborů byli zástupci členských států, příslušných orgánů a profesních organizací. Práce skupiny věnované fyzioterapii, to byla část, které jsem se věnoval já, e, se účastnila velmi úspěšné konference ve Krakově v roce 2011. Eh, tento průkaz by měl být k dispozici všem odborníkům, kteří si jej budou přát eh, eh, a na, vydá se na vyžádání. Měl by usnadnit předávání informací mezi kompetentními orgány, zároveň nabízí také dodatečné pojištění těm, kteří využívají služby těchto uznaných odborníků a zároveň by měl ještě ten, než se systém rozjede v živém provozu, proběhnout určitý pilotní běh. Zajímají mě především praktické aspekty a naskýtá se celá řada praktických otázek ze strany jak státu původu, tak státu přijímajícího ten domovský stát eh, považuje za důležité tedy dostupnost kontaktu úřadu, protože pokud nevíte, kdo je tím příslušným úřadem je to problém. Příslušný úřad musí kontaktovat ti pracovníci, kteří se chtějí eh, přesunout za hranice svého státu a tento úřad musí nabídnout těmto odborníkům odborné pokyny. Samozřejmě nevíme, jak přesně bude fungovat tento proces uznávání kvalifikací, ale nezbytné je, aby se všichni podíleli na systému IMI. Na druhé straně máme hostitelský stát. Opět příslušný orgán má velký zájem na praktických otázkách aplikace nové směrnice vystávají tam otázky jako například, zda tento příslušný orgán může dostat eh, více informací od domovského orgánu, standardy eh, dodržování, které nutné dodržovat při poskytování služeb, zajišťování těchto standardů. To je nezbytné, proces hodnocení musí vzniknout a být zaveden také v hostitelském státě, to je nezbytné. A nakonec eh, úřady hostitelského státu musí komunikovat s tím žadatelem. Co tedy vznikne? Vznikne velká síť transferu informací mezi příslušnými úřady, a je nezbytné, aby takový systém se skutečně v praxi rozjel a je to samozřejmě velice důležitý úkol nejenom pro zavedené profese, sektorové profese, ale také obecně v souvislosti se směrnicí obecně, protože hovoříme o osmi z těch různých profesí, tak některé z těchto profesí jsou poměrně malé, nemají tak velké profesní organizace a bude pro ně těžké toto efektivně zrealizovat. K těm pilotním projektům, jak jsem naznačil, Co je nutné provést ještě, než začne nová legislativa platit? Co se týče systému automatického uznávání lékařů, sester, právníků a podobně, ale i u obecného systému musíme pochopit praktické aspekty fungování tohoto systému. Je nezbytná participace eh, odborníků oborů a profesí s vysokou mobilitou. Tam, kde je těch odborníků málo, kteří se přesouvají ze státu do státu, je pak důležité pro dané jednotlivce, ale nezjistíme, jak to funguje, pokud to nerozjedeme u těch velkých profesí, které by se pak mohly dělit o své zkušenosti. Samozřejmě obecný systém, automatický systém, například u fyzioterapeutů nebo lékařů, já myslím, že tam by bylo hodné začít u těchto profesí. Pokud jde o standardy služeb, eh, tady eh, navrhovaná legislativa obsahuje jasné návrhy, návrhy z hlediska příslušného úřadu. Domníváme se, že standardy služeb jsou významné a také důležité, aby příslušné úřady také pohnaly k odpovědnosti ty, kteří tyto standardy nedodržují. To je také důležité pro uživatele těchto služeb. Musíme také zajistit, aby standardy služeb eh, splňovaly všechny příslušné úřady, tedy ještě než, jsou, než vzniknou a pokud dojde ke spochybnění, důležité také je, jakým způsobem takový problém řešit. Také musíme z hlediska příslušných úřadů řešit další aspekt, a to, jak tyto systémy budou v praxi implementovány, kdo je bude financovan Eh, protože některé z těchto orgánů jsou vládními agenturami, eh, žijí tedy z prostředků daňových poplatníků, zatímco jiné orgány jsou malé, které financují malé profese a nemají sami o sobě velké rozpočty a proto by bylo těžké pro ně toto realizovat v praxi. Dále pilotní pro projekty, které otestují právní předpisy ještě než toto bude rozjeto ve velkém měřítku. To je nezbytné, protože bude vždycky obtížné vést i ty pilotní projekty, pokud nemáme právní pravomoci eh, toto realizovat, nebo pokud jsou problémy s ochranou dat. Já si myslím, že to bude takovou hozenou rukavicí pro nás všechny. Důležité, abychom přešli k takovému procesu testování, abychom si ověřili, že to všechno funguje, zrychlit to eh, a pomoci pomoci občanům, kteří se chtějí přesunout do jiné země a chtějí eh, působit ve své profesi v jiných zemích. Thank you very much, Mr. Seal. You didn't... Děkuji vám. Tak eh, myslím, že eh, jste to zvládl za než 10 minut, ačkoliv jsme zapomněli zapnout Eh, časomíru. A nyní paní Deleskano eh, Muchikanu a Máme tady i vaši prezentaci. Eh, děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání. Když mi řekli, co mě tady očekává, tak jsem tak jsem se chtěl také seznámit s tím, jak to vypadá se zprávou. Prostě je to velká výzva, která před námi je a které se musíme postavit čelem. To už řekli moji předřečníci. Já jsem si to volně interpretovala tak, že, toto prv, že tady existují určité pozitivní eh, body, určité slabiny a určitá nebezpečí. Tedy, je důležité, že je to daleko jednodušší pro občana protože bude mít přímý kontakt s, se státem původu a nejenom pouze se zemí hostitelskou a to je To je tedy jedna, jedno zlepšení. Potom dále ty lhůty jsou daleko kratší, nebo alespoň trošku kratší. A potom je tady ještě jedna pozitivní věc, a sice jde o to, že máme přeskoumané dokumenty. To znamená dokumenty, které skutečně přeskoumaly orgány státu původu. A teď jaké jsou šance? Bude tady intenzivnější využívání elektronické administrativy. V některých státech je to rozvinuto, v jiných méně. A v mé zemi je to tak, že u některých témat, v některých oblastech to využívá 100% obyvatel, zatímco v jiných věcech, a to je právě otázka uznávání profesních kvalifikací, anebo eh, některé žádosti a takové akty, kde se, tak tam je, to, tam je to pod 10%. To znamená, pro nás je to nová výzva. A pak ještě další věc. Tedy Předtím jsme řekli ještě důležitou věc týkající se šancí. Totiž na začátku to bude velice snadné získávat tyto průkazy pro určité profesie. Umím si představit. Ale co se týče harmonizace vzdělávání, tak já se domnívám, že ta přidaná hodnota v budoucnosti bude především existovat v takových oblastech, kde ta harmonizace není. Třeba u inženýrů. Už se do toho dneska několik, několikrát hovořilo. Co se týče výzev, tedy problémů, které případně budou, tak to jsou finanční prostředky. V současné době máme hospodářskou krizi a některé země jsou tý dotčeny velmi. Máme málo peněz a musíme i s tím nějakým také způsobem naložit. Je méně personálu a všechno toto samozřejmě představuje určitou překážkou. A pak ještě jedna věc, která dnes možná vypadá trošku podivně, ale je to chybějící kontrola členskými států. To bych vám ještě jednou chtěl vysvětlit. Tedy slab, to udělám to později. Tedy, co se slaby, slabin týče, tak ty lhuty nejsou vždy úplně realistické. To také později vysvětlím. Jak je možné k tomu se postavit? Tedy personální prostředky, ale tady máme také mnohdy technické aspekty, ale pak je tady ale ještě jedna věc, kde mám své pochyby. A sice ta náročnost, se kterou je to spojeno, zda to skutečně odpovídá přidané hodnotě. Má tento průkaz skutečně dostatečnou přidanou hodnotu? Ano, určitě občanům to ušetří, ušetří čas, ale zas tak moc také není. A tedy pokud skutečně dnes vstoupíme k jádru věci a budeme přemýšlet o zprávě, tak to přinese problémy. Máme tady problémy, se kterými budeme bojovat. To znamená, že teď v tuto chvíli se jedná o to, že musíme vytvářet databáze na úřadech práce, ale máme také své vlastní databáze. My sami, náš úřad také má databanku a skutečně k tomu mohu mít přístup. To budu chtít používat. Ale eh, úřad práce, tak tam nejsem registrována. A to znamená, je to může být i právnický problém, pokud řeknu, pokud řekneme, že národní zpráva má něco provádět, tak v mé zemi je to tak, že Existuje celostátní zprávy, ale také regionální zprávy. A tady už jsou rozdíly. A stejně tak, co se jazyků týče, tak to je také velice těžká věc. Tady je velice důležité to, aby komise měla i tuto otázku na zřeteli, tedy formuláři, které budou podobné těm, jako jsou v současné době, které jsou podobné těm, které existují v současné době, dejme tomu, pro sociální zabezpečení, 111 a tak dále může toto, vy, když je to možné vyplnit, když tomu lotežsky někdo nebude vůbec rozumět, ale pokud pod číslem 25 má být uvedeno či jméno matky třeba, tak takovéto informace jsou také důležité potom pro vyplňování těchto formulářů. A potom další otázka, to je překlad dokumentů. E, tady jdu za rámec toho, co mi říká má legislativy. A sice tady se říká, že to musí být v jednom jaz, z jazyků z členského státu, ale já nevím, proč bych teď diplom lotyšského doktora potřebovala, když mi Lotyšsko stejně řekne, že je to diplom lékaře a pokud dostanu kopii a pokud mi Lotyšsko řekne, toto je diplom lékaře, tak to přece, jenom nemu, tak to přece nemusím znova ještě překládat a platit za ten překlad, dejme tomu do španělštiny. To je tedy trošku za rámec toho, co už v tom předpise je uvedeno. Ale to všechno je třeba mít na zřeteli. Tedy takovéto problémy by bylo možné prostě vynechat. A potom jsou tady ještě nějaké další problémy, které jsou třeba specifické, ale existují určité, jsou různé úřady, které jsou e, příslušné pro různé profese. Dejme tomu, kdo v současné době uznává lékaře v Německu? To je ministerstvo zdravotnictví. A kdo je příslušný úřad, který potom skutečně bude moci říci, kdo smí vy, vykonávat tuto práci, to je ministerstvo vzdělávání. A potom další věc. Kdo mi může říct, že určitá osoba, dejme tomu, není licencována pro určitou profesi, protože tato osoba se dopustila nějaké chyby? To je opět kolegium lékařů. To znamená, že existují nejrůznější cesty a jak toto všechno spojit do jednoho. To je tedy otázka, jakým způsobem se to bude dělat, za to bude nějaké koordinační místo a tak dále. Všechno toto je třeba mít na zřeteli a přemýšlet o tom. Předtím se hovořilo o zkrácených lhůtách. Změna, která se v tuto chvíli navrhuje, to znamená dva týdny pro zemi původu a potom pro příjemce jeden měsíc při automa- u automaticky uznávaných a dva měsíce u, dva, u, u těch ostatních profesí, ale dva týdny, to je strašně málo. Jestli sem přijde ke mně občan, jdeme tomu krátce kolem Vánoc, tak bych chtěla vidět, jak bude hotov a vyřízen za dva týdny. A nebo pokud bude mít tu smůlu, že všechno je třeba naskenovat, a že dejme tomu zrovna v úřadě nefunguje skener. Jak toto všechno lze zvládnout za dva měsíce? V tuto chvíli to možná vypadá směšně, to, co říkám, ale v realitě takovéto problémy existují. A proto je třeba mít všechno toto na zřeteli. Tedy ty dva týdny to nevidím moc dobře. A co se nákladů týče, tedy pokud dostaneme všechny ty dokumenty, tak v takovém případě občan všechno připraví, já to všechno naskenuju, všechno to potom vyřídím také samozřejmě nemůžu mít jistotu, jestli například třeba v těch dat v těch, všechno to musím ještě také eh, přeskoumat antivirem, když to dostanu v elektronické formě, tak to může být také zaryváno. To znamená, všechno toto jsou práce, které musím provést, to znamená strávím hodinu nebo dvě s tím žadatelem, takže to také stojí nějaké peníze. A dále potom reálná data o současné situace. V mém referátu v roce 2012 to bylo tak, nebo je to tak, že připravujeme přibližně 25 až 30 certifikátů denně pro osoby, které o to u nás požádají, protože chtějí pracovat v jiných zemích. Já nevím, zda těch 30 za den pak skutečně bude potom hledat někde zemi. Oni si to u nás zažádají a potom si to třeba rozmyslí. To se může stát. Ale přibližně to je denní průměr zpracované agendy. A teďka si představme, že všechno tohle to ještě musíme k tomu dělat navíc pro 30 lidí za den, tak to skutečně bude problém to jsou enormní náklady, které zde vznikají. A já se domnívám, že tady je důležité, abychom z tohoto pohledu, tedy je otázka, zda, zda tady, nám tady pomůže ten profesní průkaz, to je tady otázkou. A je to důležitá věc. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám za velice jasné a praktická doporučení. A nyní, a teď máme vlastně za téma ochranu dat, čili pan Butarelli si nyní vezme slovo, který je eh, z EDPS, Evropského dozorového orgánu na ochranu dat. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mohu se k tomuto vyjádřit. Jak víte, já jsem 8. března podepsal stanovisko k tomuto návrhu, které jsme zaslali Evropskému parlamentu k posouzení. Já se dnes omezím na dva klíčové aspekty. Jednak to bude uvedení celého systému a vedení Evropského profesionálního průkazu. Jsou to věci, které jsou propojené a my víme, že jedním z cílů je modernizace textu současné směrnice tím, že se zavádí sdílení informací a tato možnost eh, přistupuje k již stávající možnosti bilaterální výměny údajů. To znamená, že ve všech eh, případech může výměna těchto údajů eh, pokračovat a postupovat eh, pomocí informačního systému společného trhu. Čili jde o výměnu informací na dobrovolné bázi v rámci Evropského profesionálního průkazu. Nicméně e, sdílení profesionálních dat, e, to je samozřejmě citlivá věc a má to určité důsledky a má to určitá rizika. Z hlediska ochrany dat je tedy třeba, aby byla přijata, byly přijaty pojistky. E, stanovisko EDPS následuje po diskusí s komisí a máme k tomu také připojené neformální připomínky. Pokud se týče otázky, otázky eh, množství profesionálních pojistek a jak to vlastně celé bude fungovat, tak to eh, řeší návrh komise a my musíme říci, že eh, ochrana dat z našeho hlediska EDPS byla silně posílena. Nicméně přetrvávají určité obavy, zejména eh, pokud se týče eh, seznam, tedy systému upozornění. Ten systém upozornění, alert system, eh, musí být přiměřený a proto my zde žádáme další bezpečnostní opatření. My sice plně, plně chápeme, jak důležitá je výměna informací a upozornění alertu, zejména tedy v oblasti zdravotnictví, tak je přesto důležité, aby byla zde rovnováha, tedy mezi zájmy zacházení s daty a mezi zájmy transparentnosti. Čili pokud eh, někdo má zákaz eh, vykonávání své procese, tak, eh, profese, tak eh, to je jeden, jeden tedy případ, kde to je důležité. To je sice velice žádoucí, aby tato informace byla sdílená, ale na druhé straně takovéto upozornění zase musí být schválena řádným postupem. A samozřejmě Eh, je možné uvažovat také o dočasném zákazu nebo o finálním zákazu. Jinak samozřejmě tyto návrhy musí jasně eh, vyloučit možnost eh, zasílat upozornění na jednotlivce, kteří nejsou zakázáni ve své profesi ve své země. Nemůže se dotýkat lidí, kteří, na které padlo jakési podezření, nebo jsou vyšetřováni, nebo se dopustili nějakého zanedbání, které by mohlo vést k takovému to profesionálnímu zákazu. Proč? My si myslíme, že není dostatečné oprávnění toho, že by informace sdílené pomocí těchto upozornění eh, byly nezbytné. To by také mohlo omezovat svobodu pohybu nebo napadat eh, presumci neviny. Nicméně nelze vyloučit to, že by v průběhu vaší debaty Eh, se mohly objevit ještě nové informace. Také nelze vyloučit to, že by legislativní eh, debata eh, vedla k přehodnocení situace a um, bylo by sledáno, že třeba včasné varování může být třeba, pokud se s určitou mírou jistoty počítá s profesionálním zákazem. Čili to by bylo možné, ale musela by být jasně stanovená pravidla a muselo být velmi jasně specifikováno v, přímo v navrhované směrnice, v jakém stádiu eh, buď to disciplinárního řízení nebo soudního řízení nebo nějakého jiného řízení eh, mohou být uvolněny informace. Samozřejmě, že tady potřebujeme opravdu jasné pojistky o tom, kdo může získat jaké informace a tak dále. A to bude tím důležitější, když eh, eh, konečná verze této směrnice bude, eh, bude obsahovat tyto možnosti. Jinak pokud se týče ještě obsahu takovéhoto upozornění, takovéhoto alertu, my také doporučujeme, aby obsah takovéto informace eh, byl eh, omezen na nezbytné minimum. Doporučujeme, aby směrnice specifikovala to, že zde nesmí být otázky okolnostní nebo důvody pro profesionální zákaz jestliže samozřejmě příslušný orgán něco takového v konkrétním případě vyžaduje, pak je možné o ně požádat nějakým bilaterálním nebo multilaterálním způsobem, ale nemusí to být nemusí to být přímo tedy tím aletem, který se potom dlouhodobě musí uchovávat. Čili to je, to musí být nějaký prostě systém na Eh, vyžádání takovýchto informací. Eh, jinak eh, ještě my tyto naše poznámky dáme vám k dispozici a budou také na našich webových stránkách. Hovoříme také ještě o retenční době a o důvěrném zacházení s těmi to, ale ty v některých členských zemích se tyto informace zveřejňují, v jiných nikoli, čili tady skutečně bude vítaná určitá harmonizace. A ještě eh, závěrečné poznámky, které se týkají profesionálního průkazu, což je eh, záležitost nová a zároveň dobrovolná. Pokud bude takovýto průkaz eh, průkaz eh, skutečně zřízen a mm, aby se zajistilo, že bude třeba povinně používán v některé profesi, tak to mm, bude nějakou dobu trvat. Je docela možné, že mnoho, možná, že všechny tyto funkce eh, bude možné tedy provádět v rámci z této samotné, eh, samotného průkazu, třeba ty alerty a podobně. A to znamená, že pak nebude eh, nutné vést si nějakou, nějaký blacklist, nějakou databázi zakázaných profesionálů. Jinak eh, závěrem si eh, říci, že je třeba, abychom zde měli přijatá efektivní opatření na zajištění důvěrnosti a efektivnosti, ale také, aby zde platila by default určitá důvěrnost, určité utajení. A samozřejmě bude třeba, aby eh, v určitém rozumném horizontu eh, byl eh, proveden přeskum nutnosti toho systému alertu a případného nahrazení něčím méně intruzivním. V současné době už v systému existují pojistky, pokud se týče výměny informací a jejich uchvávání, tak eh, my k tomu máme ještě eh, další eh, připomínky k tomu a zejména v stanovisku z 22. října z loňského roku opět na našich webových stránkách. Já vám děkuji za pozornost. Uh, well, thank you very much indeed, and also for Děkuji mnohokrát a děkuji za veškerou práci, kterou děláte i při práci na našich projektech. Ehm, my jsme už vaše názory měli a my je také vystavíme na naší webové stránce spolu s dokumenty ze slyšení. Další je Anna Menzler, 10 minut. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, milí spoluexperti, jsem zde ve dvojí funkci uveden a sice trošku jsem v rozporu s tím, mám problém s tím, z kterého pohledu bych měl mluvit. Evropský hospodářský a sociální výbor v těchto dnech připravoval, připravil svůj dokument týkající se celé směr, celého návrhu směrnice a tady byly stanoveny čtyři základní body, přičemž jedním z nich je Evropský profesní průkaz – a já bych také využil příležitosti k tomu, abych zmínil některé další úvahy a také bych poprosil, aby parlamentní předseda, eh, abychom nám umožnili tyto další věci také přednést. Obecně tedy platí, že náš výbor to vítá a sice v naději, že to přinese obrovské usnadnění pro mobilitu a pro uznávání profesních kvalifikací a to především to bude nápomocné tam, kde třeba spontánně rychle někoho přijmout, protože dokumentární účinek takovéhoto průkazu je podle našeho názoru nejen elektronický, nýbrž je také bezpečnější proti falšování, totiž jako vytištěný dokument, tak ten umožní to, že tato legitimace bylo tak říkajíc vizuální bez ohledu na momentální funkčnost elektronického systému. Přemýšleli jsme o tom, k čemu ten efekt zrychlení povede, jestliže krátké lhůty, které jsou zde uvedeny v těchto procedurách, pro vytvoření tohoto elektronického průkazu v přijímající zemi. A tady jsme došli k názoru, že je to určitá, že, že to vyvolá takovou odezvu u, admin, u byrokratů, že když to nestihnou v dané lhůtě, tak to rozhodnou. To je taková zásada, pokud když e, něco nestíhám, tak to zamítnu a samozřejmě, že občan se potom může odvolat, ale tím pádem není to pozitivní rozhodnutí a ten efekt, který se očekává od fikce schválení, zde bude zkrácený. A to tady jsme došli tedy k názoru, že příslušným stanovením lhůt a také sledováním evropských konstitucí, aby tyto lhůty také byly dodržovány, E, a to pod hrozbou porušování smlouvy by mělo fungovat, ale rozhodně by to nemělo fungovat jako fik- fikce schválení pod tlakem. Byli jsme nesmírně rádi, že s, že s pomocí Evropského parlamentu bylo zřetelně dáno, že majitele profesních e, že pro tyto, účastní, pro tyto majitele průkazů existuje, existuje e, je to, že se nepředpokládá, že by falšovali. Prostě to znamená, že jakási hlášení o podezření, aniž by to bylo prokázáno, aniž by to bylo právně prokázáno, dejme tomu nějakým odsouzením a tak dále, tak všechno, to znamená, že obecně zde platí presumce neviny ty procedury s profesním průkazem mají být tedy zkráceny, avšak nemají být opatřeny eh, fikcí schválení v systému UIM. Povede to tedy ke zrychlení, avšak stejně tak to může platit pouze časově omezeně, protože pouze tímto způsobem bude zajištěno to, že například procedury které zůstávají v určitých omezeních, které jsou v prodlení, která ještě nejsou ukončena, nebo se u nich zapomene. A to se také stává v praxi, že nejsou dány dodatečné eh, otázky, pokud je předložen pouze omezený průkaz, který je přijímán jako legitimace. Tomu všemu se zde má právě zabránit. Tím, že každé dva roky nebo každých pět let budou tyto věci přeskoumávány. Eh, další věci, kterými jsme se zabývali, tak ty se zabývají částečným přístupem a tady jsme viděli jeden další aspekt, který se také vztahuje k sociálnímu dumpingu. Máme totiž obavu, že tyto částečné přístupy budou dále také pro pro plné, plno kvalifikované lidi, ale v takovém případě tito lidé, majitelé těchto částečných průkazů, eh, půjdou se svými příjmy o dvě, tři, o, o, o dvě třídy níž. Eh, potom eh, ta další věc, tak to je to, že jsme se, tady bychom se měli pokusit všechny oba dva aspekty, jak kvalifikaci, tedy předběžná kvalifikace, a také kvalifikaci ve výkonu povolání, všechno to by, toto by mělo být zohledněno. A stejně tak je tady otázka, jaké činnosti v které, v které kvalifikaci budou prováděny v tomto systému péče. Hovoříme zde o kvalifikace. Äh, Qualifikationen aber eben gleichen Begriffen zugeordnet sind. Krankenschwester in dem einen Land. Jde o to, že zdravotní sestra v jedné zemi není to co zdravotní sestra v jiné z členské zemi. A tady jsme vyžádali jsme si takovou komparaci těchto výkonů a možná, že by nám takováto komparace těchto profesí mohla pomo pomoci e, e, zmírnit ten problém, který zde existuje. Tedy zaprvé bych vám chtěl poděkovat a z hlediska německých svobodných povolání musím říct, že to nesmírně vítáme, protože příslušné odborné síly díky zlepšení mobility budou lépe, na tom budou, ta mobilita je také Eh, tam mobilita také posílí eh, vnitřní trh služeb a tady je naším záměrem to v Německu, podobně jako v jiných ostatních zemí, správní struktury je třeba trošku urychlit, ale přitom, je netř- přitom není třeba je příliš přetěžovat, aby tito byrokraté to neřešili právě tím, že budou zamítat žádosti to, k tomu bychom je vyprovokovat neměli. A stejně tak, co se týče těch reglementovaných povolání, tak Eh, Ty bychom také měli vidět v určité vazbě na eh, směrnici o službách, tady je možné provádět určitý monitoring a eh, komise toto může sledo, sledovat, tak říkajíc, průběžně bez oné bez oné fikce schválení předem. To znamená, že vždy polovina člen, členů států plus jedna je zapotřebí, musí, musí, musí být většina. A co se týče parciálního přístupu, tak to také spíš představuje spíš problém, než řešení našeho problému. Ale už nebudu víc namáhat vaši trpělivost, ale doufám, že se mi podařilo oběma těm úkolům, který, který, který, které jsem měl dostat. Děkuji vám. Děkuji, skutečně dostal jste úkolům a je to velice užitečné stanovisko své Naším posledním expertem, než přejdeme k diskusi a zatím mám otevřený seznam řečníků, pokud se chcete přihlásit, dejte mi vědět, je pan Bokar, který je generálním ředit, tajemníkem Federace FEANY, tedy Asociace inženýrských asociací a ta patří k průkopníkům Evropského profesního průkazu. Dirk Pochar, máte slovo, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem přesvědčen, že ve své pozvánce jste eh, si přál poskytnout konkrétní podklady k profesnímu průkazu, proto jsem přinesl eh, letáčky, které jsou právě rozdávány. Týká se to profesní karty pro inženýry, také inženýrská karta eh, nebo průkaz inženýrů. Ehm, jenom vám stručně představím naší organizaci a pak model eh, profesního průkazu, který používáme. Jakožto Evropská federace zastupujeme 32 států, eh, zhruba 3,5 milionu inženýrů. Naším úkolem je zastupovat je na evropské úrovni, posilovat jejich postavení, zlepšovat podmínky jejich profesního rozvoje, také přes členské organizace, eh, které jsou Eh, v jednotlivých státech také asociacemi a združeními profesního typu pro inženýry techniky. Ehm, eh, pracujeme uznáváním kvalifikací, zajišťujeme eh, a hájíme jejich zájmy a usnadňujeme volný pohyb těchto odborníků po Evropě. Máme sesterskou organizaci Evropská síť pro akreditaci inženýrského technického vzdělání, která vychází z dobrovolné akreditace vzdělávacích programů technického směru. Máme sedm akreditačních agenturek v Evropě pod EMAI. Eh, eh, e my jsme začali vytvářet eh, tento průkaz technika inženýra přes zhruba deseti eh, lety. Totiž mobilita je důležitá nejenom pro techniky inženýry, ale obecně také pro růst hospodářství v Evropě ve spolupráci s 32 zeměmi. Ano, eh, tento rámec nám trval poměrně dlouhou dobu, ale dnes můžeme eh, také eh, sdělit své zkušenosti, jak se to vyvíjelo, jak jsme to zvládli, jak jsme to řídili. V současné době jsou tři země, které implementují a vydávají tento profesní průkaz. Mobilita má velký význam pro techniky samotné, protože je žádost o možnost flexibilního nasazení podle potřeby eh, v souvislosti s různou dostupností techniků v různých státech. Již tady zaznělo z úst některých mých předřečníků, že nebývá snadné eh, stanovit, který příslušný úřad má pravomoc v tomto smyslu. To platí také pro technické profese, eh, které v některých státech jsou profesemi regulovanými, v jiných státech Eh, povoláním neregulovaným eh, nebo částečně regulovaným. A eh, pokud podle oboru, ve kterém působíte, Eh, spadáte eh, do různ, pod různé příslušné orgány. Pokud jste agronomem, tak spadáte pod ministerstvo zemědělství, eh, v některých jiných případech spadáte pod ministerstvo školství, někde existují komory inženýrů a jsou právě těmi příslušnými úřady zatímco ještě v dalších státech, jako třeba v Německu, je 16 různých komor techniků a inženýrů, které představují všechny tyto příslušné úřady, tak je to poměrně zásadní aspekt. V některých státech dokonce si nejsme jisti, kdo je tím příslušným úřadem. Ehm, a to se týká nejenom techniků samotných, ale také zaměstnavatelů a průmyslu obecně. Všichni by mohli e, získat výhody z takové průkazu, který vypadá jako občanský průkaz, malá plastová kartička, a ilustruje hlavní kritéria pro danou osobu, tedy jak ke, ke, má dokončené studium, jakou má odbornou praxi a zda eh, daná osoba eh, se také účastnila programu dalšího vzdělávání, doškolování a podobně. Pokud přejdeme k jednotlivým prvkům profesního průkazu, tak ten má pět hlavních rysů. Jednak eh, určuje dosažené vzdělání, odbornou praxi eh, a další vzdělávání. To znamená, v tomto smyslu má úplné informace o žadateli, je standardizován na základě kritérií EQF, eh, která nejsou až tak nekompatibilní se současným článkem 11 směrnice, je spolehlivý v tom smyslu, že na vnitrostátní úrovni vznikly registrační výbory, jejich členy jsou zástupci akademické obce, průmyslu, příslušných úřadů a profese samotné, kteří vždycky o kontrolují každého žadatele, každou složku každého žadatele o takový průkaz. E, tento průkaz je také flexibilní, protože je zpravován e, decentralizovaně na úrovni jednotlivých států. a centrální databáze v Bruselu v tomto smyslu neexistuje. Tento průkaz má své výhody jenom do té míry, dokud samozřejmě za tou eh, plastovou kartičkou je také napojení na eh, národní registr nebo databázi, kde najdeme všechny odkazy Eh, ať už o dosaženém vzdělání nebo odborné praxi, kde lze tyto odkazy ověřit. Daná osoba má přístup k databázi na základě vlastního uživatelského jména a hesla a ty tam samozřejmě na té plastové kartičce vytištěny nejsou, ale mo, může využít eh, tohoto průkazu plastové, v plastové podobě, aby eh, odkázal budoucího zaměstnavatele k databázi, kde může na žádost poskytnout přístup k dokumentaci. To je podle mě zásadní krok v usnadnění a zjednodušení procesu uznání kvalifikace. A tady vidíme, že jsme předpokládali, že karta, eh, respektive průkaz bude eh, platný 10 let a držitel tohoto průkazu si bude moci aktualizovat informace kdykoliv. Eh, vstupní poplatek se vybírá decentralizovaně na úrovni jednotlivých států a tento průkaz se vydává vždycky v angličtině a jakožto alternativa v jazyce státu původu. Tolik ty základní aspekty, které jsem chtěl popsat z hlediska průkazu pro techniky a inženýry. Já bych jenom si dovolil jednu připomínku, tady už to zaznělo. A týká se to částečného uznávání, částečného přístupu, protože komunita techniků a inženýrů není, není pro zachování daného článku, protože je někdy matoucí pro spotřebitele, jako kdybychom byli v nějakém fotbalovém mužstvu, ale nesměli se dotknout míče a pro eh, profesi technika inženýra je velmi obtížné předpokládat, že veškeré technické činnosti, aktivity lze rozdělit na subaktivity. Eh, v praxi by to bylo poměrně složité pro nás. a rozhodně by to mohlo komplikovat celou řadu aspektů. Nejsme proti regulaci. Proti ne, e, takovou regulaci bychom měli uplatňovat, ale pouze omezovat na problematiku bezpečnosti a tam, eh, kde je regulace sporná z hlediska užitečnosti nebo i implementace je sporná, protože vytváří bariéru volnému pohybu odborníku, tak v takovém případě bychom k ní nepřistupovali ochotně. Tolik hlavní témata, kterým jsem se chtěl věnovat v souvislosti se směrnicí. A velice rádi také vidíme vznik společných platform Eh, s tím, že jsou postupně nahrazovány společným eh, vzdělávacím systémem nebo systémy, které podle článku 49, pokud se nemýlím, eh, umožní Evropské komisi v konzultaci s jednotlivými profesemi, tedy z techniky v našem případě, ustavit vzdělávací programy, které pak eh, mohou vést k automatickému uznávání. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Zasloužíte si potlesk. Chci poděkovat všem expertům. Toto je první slyšení, kterému jsem přes, eh, předsedal, kde každý expert se dokázal vejít do svého časového limitu. Máme 15 minut na závěr mm, omlouvám se, že jsem tak neučinil dříve, ale chtěl bych eh, přivítat pana Jurgena Týšera eh, a chtěl bych eh, mu dát slovo, vsunu ho do diskuse později. Chtěl jsem vás tady přivítat, měl jsem tak učinit mnohem dřív. Jak víte, je to ředitel oddělení v DG Markt a odpovídá za uznávání kvalifikací. Spolupracoval se s zpravodajkou a stínovým zpravodaji. Eh, vítám také Magnuse Týbolda eh, z pracovní skupiny, který předseda. Eh, ta odvedla také velký kus práce, takže pokud se budete chtít také vyjádřit, dám vám příležitost na konci. Mám seznam paní Hanzelich, paní Prendegars, paní Turnen. Chtěl by se ještě někdo přihlásil? Paní McClarkin, pan Schwab, ještě někdo se hlásí do diskuse? Paní Verňo to schrne každému minutu na jednu otázku nebo dvě, víc ne. A pak budeme mít čas na odpovědi, paní Hazlik. Prosím. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim naszym e, gościom, którzy... Srdečně děkuji všem hostům, kteří tak zajímavě hovořili na ročním slyšení. Myslím, že ten profesionální průkaz e, je vynikající nápad eh, určitě zjednoduší život, ale mám tady určité znepokojení a je třeba se zamyslet nad tím, jak to bude v praxi fungovat, zejména v otázce eh, osob pracující ve zdravotnictví, protože já si myslím, že tato legitimace by měla být taková, aby v žádném případě neohrozila zdraví a bezpečnost pacientů. Mám tady Eh, proto otázku na experty, jestli by nebylo eh, dobrým, mm, dobrý nápad eh, časově omezit platnost takovéto legitimace a dále, jak zabezpečit takovýto průkaz před falšováním. A možná ještě jedna otázka, která tady eh, mě nedá pokoj. Je to spíše na Evropskou komisi. My jsme minulé debatovali o situaci eh, zdravotních sester a mm, o vyloučení některých eh, členských zemí jako Rumunsko a Polsko. Návrh Evropské komise na jednu stranu nechce eh, změnit tuto situaci, ale na druhou stranu chceme podporovat mobilitu našich obyvatel touto směrnici. Čili mě by zajímalo, jak sladit tyto fakty, že tady máme eh, třeba v Polsku 70, 70% eh, zdravotnic eh, nebude mít právo na takovýto profesionální průkaz. Čili zajímalo mě, jak to komise chce eh, vyřešit. A jestliže, Marko, mi dovolíš ještě jedna otázečka. Možná, že pan Mecer se zabývá zejména notáři. A mě by zajímalo, jak v praxi bude zajišťována eh, právo a jakost služeb, a protože eh, ten notář je přece velice úzce eh, svázán s národním právem a možná, že na to experti mohou odpovědět, zda má smysl, aby také u notářů, no, u notářů mm, tedy to uznávání kvalifikací mm, bude bezmožné. A děkuji, děkuji pane předsedo Malkorme za to, že eh, za tyto, eh, za možnost položit tyto otázky. Paní Prendergast. Ano, děkuji. Já mám otázku, která se týká eh, prostě z úřadování tady toho částečného přístupu pro zdravotníky. Já jsem se tím zabýval a myslím si, že skutečně eh, bude eh, třeba, aby se nám tom vyjádřili eh, prostě také země, kde zeměna tam, kde jsou určité potíže finanční. Paní Tern, já mám otázku na pana Bochara, a sice kdo bude verifikovat update informací v systému o těch profesionálech a za druhé tato eh, provizorníka, ta jak může tedy, eh, jaký bude mít vztah tedy k tému technickému průkazu, jestliže tedy budeme mít tu profesionální, ten profesionální průkaz podle nového systému. Paní McClarkin? Děkuji, Malcolme. Já se omlouvám, že jsem nemohla být celou dobu. Já jsem byl v pěti debatách ve třech výborech, čili opravdu jsem a eh, přes parlament. Eh, čili otázka je taková. Systém je urychlit ten systém. Jak na to? My tedy eh, máme tady určité reálné termíny. Pokud se týče profesionálního průkazu, otázka je, jestli to urychlení třeba Eh, nebude na úkor kvality. A dále otázka se týká důvěry v systém. A ta důvěra bude maximálně tak dobrá, jako je důvěra v ty databáze, v systém IMI v českých zemích a tak dále. Čili co se může udělat pro to, aby ta důvěra byla posílena? Děkuji. Děkuji a ještě Pan Šváb. Eh, pane předsedo, mám otázku na pana Metzlera, od kterého bych se chtěl dozvědět, jak je to s, protože se zmínil o té dobrovolnosti té profesní karty a že řekl, že polo, více než polovina českých států by musela být něco pro to, aby se něco takového povedlo. A eh, což takže by to odpovídalo většině příslušníků dané skupiny. A dále, jaké požadavky potom budou dány eh, tomu systému informací, který se teprve vytváří, tedy které informace z toho budou dány do tohoto systému. A potom poslední otázka, to je otázka na pana Brošára. Už jak to také řekla paní Turon, který má zkušenosti s takovýmito profesními průkazy a jeho bych se chtěl zeptat podobně jako na začátku, jaké zkušenosti máte při realizaci dnešního práva uznávání profesí? není tam nějaké zrychlení, které by bylo možné doplnit, které bychom mohli zlepšit tím, kdyby všechny členské státy řádně plnily to, co už je dnes předepsáno. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Každému z našich hostů dám maximálně dvě minuty, aby reagovali na připomínky a otázky. Ehm, možná chcete reagovat především na problematiku profesního průkazu. Začneme s panem Sílem a postupujeme dál. Pan Síle, prosím. Děkuji. Já jsem chtěl jenom se zaměřit na některé oblasti, ne všechny. Pokud je o to zrychlení celého procesu, já myslím, že bychom vždycky měli po, uvažovat ve fázích, tedy stanovovat si harmonogram na první dva, tři roky, to je po, relativně dlouhé, ale uh, nakonec se ukáže, že je potřeba harmonogram upravy, to další dva, tři roky. Proto je důležité, aby nikdo nezaostával ještě, než ty standardy zavedeme paušálně, ale takový harmonogram by měl být stanoven právními předpisy. Z hlediska důvěry já myslím, že tady hovoříme o síti e, o příslušných úřadů, elektronické výměně e, informací. A pokud eh, tomu někdo má důvěřovat, tak musíte eh, zajistit 100% účast. Pokud se celého procesu bude účastnit jenom 90% subjektů, tak vám ta kredibilita výrazně klesne. Proto musíte zapojit všechny od prvního dne, a tedy všechny příslušné úřady, a nejenom ty národní, ale také, pokud se pracuje také na regionálním základě, tak i ty regionální orgány by tam měly být zapojeny. K ostatním otázkám se mohou vyjádřit kolegové. Děkuji. Tak budeme pokračovat dál. Můžete si brát slovo. Eh, Pokusím se být velice stručná. Začnu poslední tou otázkou a dostanu se k té první. Teroristické lhůty trošku jsou krátké, trošku jsou opravdu krátké, tedy dva týdny, ale eh, jsou tam takové, bývá i dovolená a podobná, podobné věci a domnívám se, že ty dva týdny skutečně nebudou fungovat. A ten dílčí přístup, ten slib zavazuje. To je otázka, jak, to, jak, jak tomu budeme mít pojetí, nebo jak se na to budeme dívat, ale ten dílčí přístup se vztahuje na zcela konkrétní případ. A tady kolegium inženýrů ve Španělsku se k tomu vyjádřilo a byl tam protest proti určitému uznávání a soud rozhodl, že určitý člověk musí mít eh, možnost přístup, dílčího přístupu a od té doby to používám především u některých zcela bodových případů, právě tedy u inženýrů. A stejně tak je možné postupovat sektor po sektoru. Tady, není, tady může být různý názor, ale máme judikaturu a tudíž je to dané. U notáře to je úplně jasný příklad protože tady pracujeme s různými, ozna- se stejným označením, ale míní se pod tím naprosto různá povolání. U, nátoř, u notářů je to tedy obrovský problém. Tedy eh, v některých eh, věcech se to třeba překrývá, v něk- ale dejme tomu notář ve Velké Británii vůbec není to tež jako ve Španělsku, je to naprosto něco jiného. A co se falšování týče, Eh, tento průkaz je velice dobře, ten je velice dobře zabezpečen proti falšování a já jsem viděl originály u sebe. V některé zemi je to prostě průkaz a je tam také elektronický systém. A pokud má zaměstnavatel pochyby, tak se zeptá elektronického systému. Eh, to se také uznat. Už, jsme se, už něco takového máme také pro naše tituly a kvalifikace. A ten systém mu to prostě potvrdí. A co týče těch dalších systémů, to říkat, k propadnutí nebo k uplynutí lhůty, k vypršení lhůty. To se u nás nepředpokládá pro možnost vyvolání. Prostě ta kvalifikace nepropadá po nějaké době, to znamená, to by nemělo být hrozno. Děkuji vám. Thank you, Chair. I have two questions on... Já mám dvě otázky, pane předsedo. První se týká aktualizace a období stabilizace a pak další eh, informace ke kvalitě dat. K tomu prvnímu samozřejmě podporujeme to, že stanovujeme limit na striktní minimum po tu dobu, kdy jsou e, upozornění archivována e, chci zdůraznit, že systém upozornění, budoucí soubor IMI, by měl fungovat jakožto varování pro bezprostřední kroky, nikoli jako stálý seznam, černý seznam pro daného odborníka. Samozřejmě ty informace musí být průběžně aktualizovány, kontrolovány a právě proto také podporujeme zákonodárce v tom, aby lépe definovali ta, ty archivační lhuty ve směrnici a neponechávali tuto problematiku na komisi a prováděcí předpisy. Pojistky by měly být vnímány jako doplnění práva daného odborníka na přístup k vlastním údajům a také na opravu nebo zpřesnění údajů. Pokud jde o kvalitu dat, jak urychlit celý postup, podporujeme vás v tom, abyste problematiku ochrany údajů, která je specifická a která je specificky ošetřena v tomto právním nástroji, vnímali takto. Uvědomme si, že současný právní systém ochrany údajů vychází ze směrnice 9546 a nařízení 45 2001 které platí pro členské státy a komisy, a že tyto předpisy budou brzy aktualizovány na základě balíčku ochraně údajů, o nich se diskutuje ne tedy v souvislosti s eh, předpokládaným ak, no, aktualizací IMI. Prosím, eh, věnujte pozornost tomu, co je specifické, co patří k tomuto tématu a nedělejte to, co není zcela nezbytné v širším měřítku. Děkuji. Kana z komise eh, bude hovořit, a nyní pan Mecle, prosím. Ähm, eh, dámy a pánové poslanci, poslankyně, já bych začal panem Švábem. Vy jste řekl, ta dobrovolnost a většina. To vyplývá z potřeb příslušníků profese v organizaci. To je dneska daleko větší než před sedmi nebo osmi lety. U nás existuje většina, které vě, většina požaduje takovéto průkazy a chce pracovat na této platformě. U těch prů, profesních eh, důka, průkazu jsou dvě věci, které jsou v problému. Za prvé, ta IMI musí být určena pro legalizaci této profesní karty a tím se dostaneme také k tomu, že kdo ponese odpovědnost za to, že, že ta, ta osoba skutečně odpovídá aktuální požadavkům na znalosti a kvalifikace. A dovolte mi ještě něco o současném zprávu. Jestliže tu elektrofenikaci zvedeme, zavedeme, tak dneska bychom neměli eh, doby zpracování 6 nebo 8 měsíců, nebo že by to všechno šlo daleko rychleji. Já z vlastní praxe mohu říci, že některé profesní organizace, komory a další samozprávy zagují v době kamene a mají všechno na papíře psáno rukou a dělají fotokopie, aby, skanovali, aby stanovovali informace a potom příležitostně tyto informace dávají dál. To znamená, tady je určitá rezerva. Dále bych vám chtěl říct, pane Vačku, že u nás, ale také na mezinárodní úrovni jsme se velice zabývali otázkami možností falsifikování profesních průkazů. Tady existuje možnost dnes relativně dobře vyrábět tyto průkazy tak, aby byly vysoce personalizované a e, odolné proti falsifikace. Mnohdy to bývá buď s e, otisky prsku nebo s jinými věcmi, na všechno toto lze myslet. Samozřejmě, že tím pádem budou trošku vyšší náklady, ale prakticky se tím vytváří e, tlak na ty složky, které se zajímají těmito otázkami. Já se domnívám, že zdravotní sestry budou mít více mobility ve světě, protože je daleko větší potřeba a země, které je potřebují, tak ty se postarají o to, aby mohly dostat. Profese notáře v takových z... jsou, tém, jsou různé téměř ve všech zemích. Stejně tak jejich kompetence bývají různé a proto bych se neměl, že by bylo chybné, abychom na tomto místě, abychom normovali tyto oblasti úkolů, se používali to nějak sjednotit. Nechte, notáři, nechte notáře působit jako národní notáře a pokud existují nějaké přezraniční věci, eh, tak tam to, se to dělá individuálně, mnohdy s různými výsledky se třeba tomu ověřují listiny a také tam vždycky vždy jiná odpovědnost. Jinak ty lhuty musí být dány realisticky. V takovém případě bude zajištěn Eh, efekt zrychlení. Pokud jsou ty lhuty příliš krátké, tak to vyvolává obranou reakci u, barik, u byrokracie. A měl bych ještě prozbu na poslankyně a poslankyně. Prosím, stanovte v té směrnici, jakým způsobem různé kvalifikace a normování kvalifikací jsou ve vzájemném vztahu. Existují profesní EQ, eh, e EQF, e jsou evropské normy, existují profesní kvalifikace a to je velice dilo, to je velice propojené to znamená, pokud se dejme tomu na plastickou chirurgii, tak eh, má to věny, ono se to překrývá s různými předpisy a pokud potom přecházíte do jiné země, tak už ztrácíte jasnou kontrolu. Děkuji vám. Já jsem byl velmi střícný, velmi tolerantní, ale předtím jste těch deset minut neužil. Pan Bochor, prosím. Ano, děkuji. Pokud jde o jednotlivé dotazy, Eh, vzhledem k omezení platnosti průkazu. My jsme v naší prezentaci sdělili, že eh, platnost bude 10 let, tak to máme, a že jde o systém dobrovolný. My jsme se snažili to organizovat co nejjednodušeji, tak aby tam nebyl integrován čip, ale je tam odkaz na vnitrostátní internetovou platformu, kde najdeme veškeré informace o e, daném držiteli. Jak tedy plánujeme možnost aktualizace údajů, zda si sám držitel bude aktualizovat údaje my jsme eh, s těmi 32 členskými státy schválili koncepci profesního průkazu v roce 2010. A to neznamená, že se vše rozjede okamžitě. Myšlenkou takového profesního průkazu je zvýšit mobilitu inženýrů a to také odpovídá myšlence aktivní eh, evropské profesní populace, kde 28% si dovede představit, že by působili v jiné než domovské zemi. A my jim to chceme umožnit rychleji eh, uznání titulů a diplomů eh, od čtyřech měsíců po jeden kalendářní rok. A je zajímavé, že v evropském trhu jsou nedostatky inženýrů ve Spojeném království, Belgii, ve Švýcarsku a že v současné době je řada techniků a inženýrů, kteří pracují v jiném pracovním zařazení, jako ve Španělsku, Portugalsku a Itálii, a že jejich mobilita není podporována. Proto s tím musíme něco dělat Já mám jednu větu, jestli smím, k IMI. Nejsme proti a myslím si, že náš systém bude s informačním systémem kompatibilní. E, v současné době tam zatím inženýři nejsou. Děkuji, jsem přesvědčen, e, že inženýr k tomu vytvoří krásně technické řešení. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že můžeme malinko přetáhnout, protože nás čeká jen schůze koordinátorů a rád bych vyzval Jirgina Tyčera. Vím, že to nemůže schrnout, ale zda by mohl dvě minuty věnovat hlavním aspektům, které ho zaujaly. A také dám slovo předsednictví. Pan Tyčer, Jirgene. Thank you, chairman. Uh... Děkuji vám, pane předsedo a blahopřeji všem řečníkům k vynikajícím eh, prezentacím. Je teprve musíme analyzovat a v kontextu spolupráce s kolegy z Úřadu pro ochranu údajů, oblasti jako ta, eh, doba archivace dat a podobně, to jsou záležitosti, které musíme ještě sledovat eh, a zvažovat. Jenom chci zmínit hlavní body návrhu. Tedy první, musíme uznávat, že v členských státech jsou rozdílné systémy školství. Některé státy mají duální vzdělávání, jiné se zaměřují spíše na systém univerzitní a také máme omezený počet odborníků, kde došlo k harmonizaci vzdělávacích požadavků, v jiných profesích to není. Například, co se týče dnešní diskuse, tak u zdravotních sester nás čeká velice zajímavá a důležitá diskuse. Závěr. Pokud je současná právní úprava složitá, Ehm, neměli bychom se přesouvat ještě ke složitějšímu systému pro eh, o specializacích lékařů, kde systém založení na době vzdělání zatím funguje. Otázka k polským sestrám. To je problém, ehm, na němž v současné době pracujeme, jsme v kontaktu s polskými úřady a musíme jej vnímat z několika úhlů pohledu. Jedním úhlem je tedy uh, Ehm, ehm, aspekt, který byl schválen při vstupu Polska do EU. A pro komisi bude také zajímavé sledovat, co se dělo mezi tím, tedy od vstupu Polska do EU až do letošního roku. A nyní, pokud nedojde k harmonizaci vzdělávacích požadavků, jak zajistit mobilitu, dostáváme se do praktické oblasti. Chtěl jsem se zaměřit na hlavní témata částečné uznání nebo částečný přístup, což bude pro nás praktický nástroj. A otázka zní, můžete tedy přímo požádat o částečný přístup s tím, že nebo si požádáte o plný přístup a pak úřad rozhodne o přidělení přístupu částečného. K profesnímu průkazu bych rád podotkl, že jde o dobrovolný nástroj, proto mě překvapilo, když tady zaznělo, zda je možné to propojit s mechanismem varování, který bude povinný. To byste ztratili ten fakultativní aspekt. Rád bych také poukázal na to, že napojení na IMI, IMI v současné době funguje, ano, denodenně, Dokonce eh, někdy odpověď dostanete během jednoho dne, takže opravdu ten systém funguje. My jsme u profesního eh, průkazu eh, nabídli elektronické osvědčení a vzhledem k tomu, že IMI financuje Evropská unie, tak jsme členským státům navrhli takový online nástroj, takovou aplikaci, což reaguje na slovo pana Metzlera, že jsme tady v elektronickém světě, ale každopádně děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji, Jirgene. Myslím, že jste se dotkl řady problémů, což vítáme. No a teď ještě eh, pan Strabel, který předsedá pracovní skupině v radě. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Eh, chtěl bych eh, poděkovat zpravodajce a parlamentu za uspořádání tohoto zajímavého užitečného slyšení. Pro radu je toto téma a také pro předsednictví je toto téma velice důležité. Naše pracovní skupina se tomu skutečně věnuje s plnou silou a musím říct, že my se těšíme na spolupráci s parlamentem, na hledání velice dobrých a flexibilních kompromisů mm, u tohoto klíčového problému. Ano, děkuji vám také. Také se těšíme. No a ještě na eh, Posledy předám slovo naší zpravodajce paní eh, Bernadette eh, Vanil a hm, předávám jí tady slovo. Merci, Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se hovořit co nejstručněji, už nemáme čas. A jako u všech eh, slyšení i toto bylo důležité a složité. A já bych řekla že složitost se jenom eh, zintenzivňuje, protože máme samozřejmě otázky, poznámky, upozornění a ta diskuse byla velmi bohatá. Já v tomto smyslu děkuji všem vystupujícím eh, kteří nám osvětlili tuto problematiku. Eh, tak jak jsem předeslala v úvodu, eh, aby tedy každý měl možnost seznámit nás s vlastním postojem, úhlem pohledu a s tím, že se můžeme během nějakých 14 dnů dělit o vlastní názory, protože ještě budou probíhat diskuse se stínovými eh, zpravodaji ještě